Okay, um... Vážení kolegové, vážené kolegyně, já jsem chtěla trošičku posečkat. Eh, doufala jsem, že nám na stínové stínové bankovnictví přijdou nějací stínoví zpravodajové, ale zdá se, že z nich tu zbyly jenom stíny, tak se pustíme do pořadu jednání. První bod přijetí návrhu pořadu jednání. Nevidím žádné námitky proti stávajícímu návrhu, takže ho považuji za schválený. Děkuji. Tak, mám tu mnoho sdělení předsedkyně. A to 19. Eh, října eh, se nám mění eh, místo schůze a musíme začít včas navíc. Takže, pardon, 9. ne 19. Takže zítra budeme v PHS 3C050, takže nikoli vzde, ale v budově PHS na třetím podlaží. Nicméně pak se sem vracíme na zítřejší odpolední zasedání. Je to na základě požadavku Eh, administrativy parlamentu, eh, která potřebuje do této místnosti umístit, umístit vysokoprofilovou schůzku jiného výboru a musí umístit sem, protože toto je veliká eh, místnost. Máme setkání s Mariem Dragim v 9.30, ale ještě předtím musíme stihnout jednu věc. Zlepšování dostupnosti financování pro malé a středně, velký, středně velké podniky. A poprosím ty, kteří se chtějí podílet na této rozpravě, aby přišli včas, jinak to nestihneme. Veřejné slyšení o e, veřejném dohledu a tak dále. Zde chci upozornit, že ve středu dopoledne od 9 do 1 hodiny tento výbor uspořádá veřejné slyšení na tato témata. Toto slyšení je organizováno na poslední chvíli a všechny ostatní místnosti byly už plné, takže e, budeme zasedat v ASP 3G2, což je jeden z menších sálů. Bez úspěchu jsme e, se pokoušeli získat ještě nějakou místnost, kde by bylo možné alespoň poslouchat, e, co se děje. Upozorňuji, že v ASP 3G2 je málo míst a chci proto upozornit všechny, ať už lobbysty, asistenty nebo koliv ostatního, že můžete využívat také web streaming, pakliže nestihnete si zabrat eh, židli. Probíhající triálogy, ratingové agentury, po 13. Eh, září, respektive trialogu 13. září, nás zpravodaj a stínový zpravodaj požádali o schůzku v příštích dnech s, kde se setkáme s kyperským velvyslancem a stálým zástupcem při Evropské unii, abychom prodiskutovali, jak pokračovat v oblasti trialogů, které zatím vůbec nepostupují uspokojivě. CRD 4CRR zde proběhl eh, trialog minulou středu, kam přišel i pan komisař Barnier. Spravodaj zhodnotil jeho snahy o finalizaci jednání do konce tohoto měsíce, ačkoliv se zároveň eh, podařilo dospět určitým úspěchům, například definici kapitálu a jeho dostupnosti pro malé a středně velké podniky, požadavky na likviditu a tak dále. Ale stále je toho ještě mnoho, to znamená, že abychom splnili ten cíl, to znamená dohoda do konce měsíce, budeme muset navýšit rychlost. Další trialog proběhne ve čtvrtek a kromě toho je naplánováno několik technických schůzí. Karp, eh, Zde jsme měli 12. července a 2. října dva trialogy. Hlavní témata se týkala cílů a úrovně harmonizace, rozsahu působnosti a definicí výjimek a možností pro členské státy a příslušné závazky pro spotřebitele. Zde postupujeme také velice pomalu, zejména v oblasti rozsahu, kde eh, stanoviska kolegislátorů jsou významně odlišná. Byl udělen mandát na technické trialogy, eh, aby se zefektivnila práce při politických dialozích, eh, kde by se zvažovala alternativní řešení pro um, jaksi konsolidaci odlišujících se názorů. Toto bude představeno na příštím politickém trialogu. Máme to zde na 17. a 22. října. Uh, omlouvám se, že jsem řekl na technické trialogy. To nemáme, máme technické pracovní skupiny, nejsou to tedy trialogy. Tupek, uh, proběhly čtyři trialogy. Zde byl pokrok významný. Uh, zejména pokud jde o zprávu na posílení rozpočtové a hospodářského dohledu v členských státech. Ehm, na to máme zprávu. A kromě toho je to zpráva pana Ferrery. Vzhledem k tomu, o čem se v ní jedná, eh, se dospělo pokroku teprve na poslední trialogové schůzce. V podstatě jsme se na této schůzce soustředili pouze na zprávu Ferrera. Povídá se, že Tupek eh, by už mohl být brzo představen. Eh, na posledním trialogu jsem informovala předsednictví a radu, že to nicméně není eh, mandát, který tento výbor pro trialogy udělil a předsednictví i rada to přijali. Zároveň jsem zdůraznila, že nelze kompromitovat rozhodnutí jako taková v tomto tématu tím, že je budeme uspěchávat. Dobrá, tak to by bylo k bodu číslo dvě, možná příště by to šlo stručněji. Teď tedy konečně stínové bankovnictví. A já tímto dávám slovo Saidu El Kadruimu, abychom mohli projednat pozměňovací návrhy. Máte slovo, pane kolego. 136 Děkuji, kolegové. Dostali jsme plno pozměňovacích návrhů, děkuji kolegům ten text má určité slabiny, ale jinak to byly tedy konzultativní návrhy, které text posilují. Účelem bylo, abychom v příštích dnech eh, pracovali stručně se stínovými zpravodaji, abychom nalezli kompromisy pro eh, štrasburské hlasování, abychom tam měli dobrý balíček návrhů, který by bylo možné schválit. Tak, abychom vyslali jasné poselství parlamentu směrem ke komisi. A pak budeme moci sami přijít s konkrétními návrhy. Co se týče stínového bankovnictví, vyžadovali jsme vyšší kvalitu, eh, poukázali jsme na systémová rizika, která existují vinou stínového bankovnictví, že třeba na ně dohlédnout a řekli jsme komisi, že je potřeba také zde um, příslušným způsobem kontrolovat a upravovat. Tady jsme si byli všichni víceméně zajedno. Nebudu se vyjadřovat k jednotlivým pozměňovacím návrhům, jenom snad několik bodů. zde různé iniciativy. Jde o to, že určité aktivity jsou regulovány, ale v systému stále ještě jsou mezery a tady je třeba zasáhnout proti tomu. Kolegyně Wortmann Kolt přišla s pozměňovacím návrhem, který si myslím, že by, by byl dobrým, eh, dobrým podkladem. Je to návrh 25 a potom eh, mm, Rada pro finanční stabilitu FSB že i ta musí brát stínové bankovnictví při své činnosti v úvahu. Ale je třeba na něm vidět i některé pozitivní aspekty. Přesto ale je třeba říci, že stínové bankovnictví je velice složité. Kolegyně Kolár Klinc a kolega Langen požadují Eh, databanku pro repo obchody do konce roku v eurech, což by mohlo přispět k transparentnosti, zvláště když by bylo možno takovou databanku zavést v rámci uh, Rady pro systémová rizika to by bylo možné tyto obchody v reálném čase sledovat. Takže tolik tedy k těm pozměňovacím návrhům některých kolegů. Bylo také řečeno, že musí existovat tedy rovné, eh, rov, stejně eh, kvalitní prostor pro fungování normálních bank a stínových bank, potom šlo o kolaterály, účetnictví, Eh, bilanční eh, výkaznictví, které musí eh, reflektovat reálnou situaci, reálné hodnoty a ne virtuální hodnoty. To si myslím, že podporují všichni. A řada kolegů se vyslovuje ještě k dalšímu nástroji, k rizikům expozic, které je třeba také ilustrovat CRD4 by tady mohlo být eh, vhodným rámcem a rozšíření CRD také bylo eh, navrhováno, ale úměrně. Eh, potom pravidla konsolidace, i to většina kolegů podporuje. Dále sekuritizace, taktéž, to jsou návrhy kolegů Balce a Klince které jdou směrem eh, k fondům peněžního trhu. S tím souhlasím, Evropa není ostrovem. Musíme eh, především sledovat situaci v těch rozhodujících největších státech. Máme eh, dopis od ministra financí Geithnera z USA ten eh, nám sdělil, že se chystají postupovat tak, jak já to i navrhuji v mé zprávě. A kolegové také poukázali na některé další eh, kroky UCIT 6 eh, a potom indexované fondy. které také mají svůj smysl, ale také řadu slabin. Nesmíme zapomenout na ochranu spotřebitele. Děkuji zvláště kolegům, eh, kteří zde přišli s konkrétními návrhy. Abych byl stručný, myslím, že v zásadě jsme si je, je, zajedno, co se týče směru, kterým se chceme ubírat. To je tady asi to nejdůležitější k těm výrazným pozměňovacím návrhům. Já přijdu s dalšími návrhy během nadcházejících dnů, projednáme možné kompromisy a doufám, že všichni budou ochotni přistoupit ke kompromisu tak, abychom ho odevzdali kvalitní balíček. Děkuji. Korin. Děkuji. Děkuji Saidovi za ten úvod eh, k té linii, co se týče pozměňovacích návrhů podaných eh, k tvé zprávě. Podobně jako ty, domnívám se, že v řadě eh, oblastí více méně se shodujeme, tak jak si to právě vyjádřil ve svém úvodním proslovu. Z mého hlediska je především důležité, abychom eh, spatřovali rizika stínového bankovnictví a abychom eh, zde neviděli pouze rizika, ale abychom především se zamysleli nad tím, jak nastavit regulaci a jak zabránit tomu, aby se stínové bankovnictví zneužívalo. k tomu, aby se vyhýbalo těm eh, vnímaným regulativním eh, zátěžím eh, ze strany různých institucí. Proto se musíme zamyslet nad tím, kde je potřeba regulovat více a šířeji, abychom tomu zabránili. To je důležité. Zároveň je také třeba zabránit nekonzistentnostem a překrývání. Takže ten přístup, který si vyjádřil, je dobrý. Ochrana spotřebitele. Také z mého hlediska důležitá součást tohoto návrhu. I zde se musíme snažit dosáhnout cílů, zaměřit se na oblasti, kde je potřeba dále regulovat a vzít v úvahu i ochranu spotřebitele. Někteří kolegové eh, se přiklánějí finančním produktům Banning. Že chtějí, zakázat, promiňte, chtějí zakázat některé finanční uh, produkty ve prospěch uh, transparentnosti. Uh, nevím, možná, že by byly i jiná, jiné kroky, které by bylo možné učinit k ochraně spotřebitelů. Co se týče schromažďování údajů, Vy ty eh, ve své zprávě eh, navrhuješ eh, zavedení centrální databáze. I já jsem přispěla s pozměňovacím návrhem, ne snad zcela protichůdným, ale myslím, že je důležité, abychom se zamysleli nad způsobem schromažďování těchto údajů. A i komise by se nad tím také měla zamyslet, a to z širšího hlediska, a potom na základě koherentního přístupu bychom si měli odpovědět na otázky, jaké údaje už jsou k, dispozici, k dispozici, jaké chybí, kdo by měl ty údaje schromažďovat. Všechny tyto otázky je třeba si zodpovědět, aby nedošlo ke zbytečnému překrývání nebo zdvojování práce. Ale jinak, když se podíváme na všechny ty pozměňovací návrhy, myslím, že bude možné najít společnou řeč. V tvém úvodu jsem postrádala vyjádření eh, k eh, návrhu na oddělení komerčního investičního bankovnictví. Eh, bylo tam několik návrhů, které podtrhovaly to, že toto téma je třeba debatovat v širším kontextu. Asi tě nepřekvapí, že jsem za jedno s těmito názory, zvláště vzhledem k tomu, co, byl, eh, co byla představena již eh, jiná zpráva jiného eh, výboru, kde to není nahlíženo černobíle a bylo by dobré, aby i tato zpráva k této otázce zaujala stanovisko. Co se týče zacházení se sekuritizací, souhlasím s tebou, že tady je určitý společný jmenovatel všech těch návrzích pozměňovacích a také co se týče regulace Eh, peněžních trhů a jejich fondů. Eh, návrh Wolfgarda Klince myslím, že je vhodný, že by bylo dobré to eh, zpracovat v rámci UCITS a také jsou tady dobré návrhy Wernera Langeho v tomto směru. To by byl tedy dobrý směr. Co se týče úpravy obchodovaných fondů, souhlasím s tím, že komise by se měla ještě lépe zaměřit na, na, eh, na, na, na, fondy, obchod, na fondy obchodované na burze. I tady by bylo dobré najít nějakou společnou řeč. Když se podíváme na eh, ta věcná témata pomocí tohoto přístupu vyhledáme problémy a pokusíme se na ně především zareagovat v té nové právní úpravě pak eh, budeš moci počítat s naší podporou a těším se na detailnější debatu ohledně pozměňovacích návrhů. Děkuji. Děkuji. Wolf. Děkuji, vážení kolegové. Myslím, že je nesporné, že je tady jeden zásadní důvod eh, globální finanční eh, krize a to byla, to byla arbitráž. Proto je tady řada kroků, aby klasičtí eh, tedy mm, ředitelé bank měli možnost zde zasáhnout a eh, je tady eh, řada aktivit, které, které realizovaly klasické banky, které teď přejímají stínové banky ten eh, termín eh, stínové banky je poněkud nešťastný, to víme všichni, protože z toho vyplývá takový eh, dojem, jako kdyby, bylo, jako kdyby šlo o nějaké temné obchody nebo dubiozní obchody, ale přitom jde v mnoha směrech o už regulované aktivity, ale někde nedostatečně regulované. Proto musíme zlepšit transparentnost. Já sám jsem podal 18 pozměňovacích návrhů. Neznamená to ovšem, že co se týče návrhu a závěru e, kolegy e, Saida, nezaujímám e, pozitivní stanovisko, naopak. Víceméně s ním v mnoha směrech souhlasím a myslím, že nebude nijak obtížné dopracovat se ke kompromisům. I přesto je několik bodů, jimž bych se rád stručně věnoval společně mám pocit, že bohužel ten eh, celý sektor stínového bankovnictví je nedostatečně transparentní, eh, chybí detailní informace. Nejde jen o to, aby se to regulovalo zde v Evropské unii, ale i mimo ní, ku příkladu v USA, abychom eh, zavedli i tam transparentnost, která umožní celé to odvětví stínového bankovnictví sledovat a tam, kde je to potřeba, také zasáhnout. Návrhy zpravodaje BIS 1 se mi e, zdají poněkud možná příliš ambiciózní. Chce to e, nechat schválit do počátku příštího roku, to už nejsou ani tři měsíce. Myslím, že kdybychom to zvládli začátkem příštího roku, bylo by to dobré. Je tady eh, řada, opa- řada opatření, eh, která existují již v rámci stávajících eh, směrnic, která by bylo potřeba novelizovat. Jsou tady jsou tady určité úpravy v oblasti fondu peněžních trhů a tak dále, to je jedna směrnice. Potom tady máme UCITS 5 a 6, které se teď eh, přepracovávají a k tomu ještě eh, eh, při je tady další definice uznatelných aktiv a zajištěných papírů. Co se týče fondu peněžních trhů, v uplynulých týdnech se v této oblasti toho mnoho dělalo. Nevím, jak u jiných eh, stínových eh, zpravodajů, ale eh, já bych velice rád diskutoval s ze stranami, které nabízejí tyto, tyto fondy. I jsem s řadou takových aktérů hovořil, proběhly panelové diskuse na toto téma a ten obor, eh, který toto nabízí v tom stínovém bankovnictví, má obrovský zájem zjistit, jakým směrem se v té regulaci budeme uh, ubírat. Uh, pan uh, Josko se teď chystá také přijít s novým návrhem, ale není vůbec snadné najít nějakou uh, definici. Uh, před deseti uh, dny uh, se projevila Eh, taková informace eh, eh, z USA v souvislosti s panem Šafirem, Šapirem a pan Geithner také uvažuje o tom, že se bude spíše řídit směrem, který se Eh, uplatňuje v Evropě, co se týče eh, kapitálových eh, předpisů a tak dále. Takže nad tím se také musíme zamyslet. Myslím, že to by se mělo ale, ale udělat v rámci USIC. Takže účetnictví, návrh Saida, co se týče, co se týče obezřetnostního výkaznictví, to je správné. My bychom měli dospět k tomu, že to výkaznictví je nezbytné, i když to není úplně všude předepisované. Eh, potom sekuritizace. Tady je správné přijít s nějakým jasným modelem Nevím, proč by nebylo eh, možné mít to, co předepisujeme v CD4 pro sekuritizaci, abychom neřekli, že eh, vlastně totež lze provádět i v tomto odvětví. Nevím, proč by se ta sekuritizace měla definovat stále znovu. Eh, Určitě víme všichni, že je e, smysluplná, že e, zajišťuje likviditu, ale i přesto. Co se týče, co se týče repo obchodů a e, obchodů na půjčování cených papírů, ti aktéři, kteří se pohybují v těchto obchodech, nevím, jestli by měli skutečně mít tolik volného prostoru pro veškerá rozhodování o ziskových maržích. Nevím, jestli my jako legislativec můžeme paušálně toto předepisovat a jestli můžeme skutečně eh, toto, eh, toto nastavit úplně přesně. Pro, zatím to za tímto, za tímto eh, účelem by bylo potřeba se ještě více informovat. A konečně ještě poslední bod, co jsem zapomněl zmínit, co se týče těch fondů peněžního trhu. Ty jsou považovány nebo byly považovány za víceméně jisté, ale krize ukázala, že i tyto fondy, které byly fixovány eh, vlastně eh, na dolar, tak vlastně klesly. Eh, tam nejde tolik o vysoké zisky, ale spíše o jistotu, flexibilitu a teprve na třetím místě o ziskovost. Takže bychom možná měli přemýšlet, o tom, že bychom vlastně v té legislativě spíše upravili eh, ty první dva body, to znamená tu jistotu a, eh, a abychom eh, zajistili také likviditu. a záleží na, také na tom, co se upraví v Americe, jestli to bude, jestli to bude probíhat denně, měsíc, týdně, měsíčně a tak dále a co se týče eh, procent 20, 40, 60, to už je jedno. Eh, jisté je jenom to, že tak bezrisikové, je, jako eh, je prezentují subjekty, které nabízejí tyto fondy peněžních trhů, rozhodně tyto fondy nejsou. Eh, nejsou dostatečně transparentní. Víme také již, že ve více než jednom případě se dostaly fondy do potíží a eh, ta sponzorská banka je musela zachraňovat. Neboli banky, které fungovaly jako sponzoři, v mnoha případech již před globální finanční krizí museli eh, tyto fondy eh, zachraňovat a to je potřeba zcela transparentně na to poukázat, je třeba si to uvědomit a podle toho se rozhodovat. Hlavní problém, eh, kterému jako regulátor my se ani věnovat nemůžeme, ale eh, v rámci současné úrokové sazby ten problém ten problém vlastně je, jakým způsobem takový fond vůbec může fungovat za současné eh, doby, kdy vlastně vůbec žádné úrokové sazby skoro už ani neexistují. Takže jako regulátor se nad tím musíme zamyslet. Děkuji. Okay, so anybody else here? Dobře. Hlásí se někdo další? Chce se někdo vyjádřit? Já sama mám několik pozměňovacích návrhů, ale myslím si, že to, ty jsou poměrně jasné. Takže Saide, máš slovo. Well, eh, uh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem chtěl v podstatě pouze poděkovat kolegům, eh, kteří hovořili. Je mi líto, že ostatní nepřišli, ale eh, jak už bylo řečeno, já se pokusím zohlednit všechny příspěvky všech kolegů a pokusím se vypracovat eh, několik kompromisních návrhů, abychom, eh, řekněme, do dvou týdnů maximálně měli něco jako východisko pro společnou práci. Děkuji. Okay, thank you very much. Dobře, děkuji vám. 22. října máme v plánu hlasovat, to je týden, kdy budeme ve Štrasburku, takové současné e, načasování a Chceme, aby se to dostalo na plenární zasedání v listopadu. Děkuji, myslím si, že jsme trochu popředu, ale to je asi v pořádku. Přijde Liem? Vy jej zastupujete, dobře tady. Ostatní jsou tady. Ne tedy všichni, Ivou ano. Nikola tady je. Takže jsme tady téměř všichni. A můžeme přistoupit k bodu 4 na pořadu jednání. Tento bod se týká eh, programu Fiscalis. Pan Stolojan má slovo. Děkuji, paní předsedkyni. předsedkyně. Já bych chtěl připomenout všem kolegům, že už proběhla diskuze, která se týkala tohoto programu to proto, že komise poprvé e, navrhla program, který se jmenoval Fiskas a ten propojoval předchozí program Fiscalis a další program Customs. Na základě návrhu Evropského e, parlamentu a rady se komise rozhodla, že se k tomu vrátí zpět a vytvořit dva oddělené programy, jeden se bude jmenovat Fiscalis a druhý Customs. Jsme tedy ve stejném rámci programu, jak tomu bylo v minulosti, tedy v minulém období 2007 až 2013. A až se komise s námi spojí, bude, komise bude muset zohlednit eh, návrhy parlamentu a rady. Ten nový program Fiscalis, který máme před sebou, se skládá ze dvou hlavních částí. Jednak jde o podporu daňové spolupráce v rámci EU, jde o spolupráci mezi daňovými úřady členských států a k této otázce se ještě vrátím. A druhá významná část tohoto programu je podpora rozšiřování kapacit v oblasti IT. Hovoříme o Evropském informačním systému a o velké výměně informací mezi daňovými eh, úřady členských států. Chtěl bych připomenout, že tento program Fiscalis na období 2007 až 2013 byl zhodnocen dvěma nezávislými hodnotiteli. Jeden z nich se soustředil na efektivitu a přidanou hodnotu, na přidanou hodnotu, kterou přinesl tento program Fiscalis. A Druhý hodnotitel se potom soustředil na možná zlepšení budoucího programu Fiscalis na roky 2014 až 2020. Chtěl bych také zdůraznit, že tito dva hodnotitelé zhodnotili tento program velice dobře. Opravdu se jedná o program, který správně reaguje na potřeby členských států a také má jasnou přidanou hodnotu. Spolupráce mezi daňovými úřady je totiž velice důležitá proto, abychom mohli zvýšit efektivitu těchto činností podnikaných v této oblasti. Komisi musíme poděkovat za to, že zohlednila nejenom doporučení toho druhého hodnotitele, pokud je o to, jak zlepšit program na roky 2014 až 2020, ale také musíme komisi poděkovat za to, že v tomto novém programu, který nám předložila, zohlednila také některá z našich doporučení. Šlo o doporučení, která zazněla během debaty. Komise se tedy nyní mnohem více soustředí na to, že spolupráce mezi daňovými úřady by měla být více soustředěna na boj proti daňovým podvodům, daňovým únikům a snaze vyhnout se placení daní. Pokud je o působnost tohoto programu, asi nejvýznamnější zlepšení představuje návrh komise. Jde o to, abychom ehm, neomezovali ehm, tuto spolupráci pouze na DPH a další, ale by se to rozšířilo také na další daně, které spadají pod eh, evropskou daňovou legislativu. Například na úrovni Evropské unie byla přijata nařízení, která se týkala vymáhání dluhů nebo pohledávek, a to prostřednictvím spolupráce mezi daňovými úřady členských států. Také se navrhuje, aby se této spolupráce mohly účastnit také kandidátské země, případně, případné kandidátské země a také země, které spadají pod politiku evropského sousedství, a to ze splnění některých podmínek. Komise také navrhuje, aby se mohli účastnit této spolupráce vnější odborníci z některých třetích zemí například ministři financí a tak dále, a také lidé působící v mezinárodních organizacích. Jak už jsem říkal, my jsme doporučovali v předchozí debatě, abychom si stanovili jasné priority. To znamená boj proti daňovým podvodům, daňovým únikům a dále snížení administrativní zátěže na daňovou administrativu. Financování na tento program eh, je ve výši 234 milionů eur, to se týká celého období 2014 2020. A máme zde jeden pozměňovací návrh, který platí pro všechny typy těchto programů. A sice jde o to, že tato částka ještě bude podléhat konečnému výsledku a vyjednávání v rámci víceletého finančního rámce na roky 2014 2020. co navrhujeme v našich pozměňovacích návrzích k tomuto návrhu nařízení. Jednak navrhujeme, aby se spolupráce s kandidátskými a partnerskými zeměmi, které jsou v politice sousedství, tedy navrhujeme, aby se tato spolupráce soustředila na boj proti daňovým únikům a daňovým podvodům. Musíme přitom zohlednit eh, omezené zdroje, které máme k dispozici v tomto programu. Pokud je o zapojení vnějších odborníků, zástupců eh, třetích zemí a mezinárodních organizací, zde navrhujeme aby toto zapojení odborníků bylo pouze omezené. Musíme totiž zohlednit stejná omezení, která souvisí se zdroji. Máme zde další pozměňovací návrh, prostřednictvím kterého se snažíme vyhnout tomu, abychom plítvali evropskými prostředky na bilaterální dohody nebo spolupráci mezi jedním členským státem a třetí zemí. Komise totiž navrhuje, aby se z tohoto programu mohla financovat také spolupráce mezi jedním členským státem a třetí zemí. My se ale chceme vyhnout tomu, aby se financoval právě tento typ spolupráce, to znamená spolupráce jednoho členského státu a třetí země, protože takto se dá postupovat v rámci bilaterálních vztahů. Z toho důvodu jsme tam zapracovali tento pozměňovací návrh, tak abychom stanovili požadavek minimálně tří zemí mimo EU. Další pozměňovací návrh, a o tom už se hodně diskutovalo se zástupcem komise, o některých eh, konkrétních aspektech tohoto programu. Jednali jsme o tom už minulé A dostali jsme také sdělení od eh, pana předsedy Barosa, sdělení Evropskému parlamentu, ve kterém pan předseda doporučuje nestavovat stropy v programech. Tento typ stropů totiž omezuje eh, během provádění, prováděcí fáze flexibilitu pro komisi. My jsme na to nahlíželi následovně. Program se skládá ze dvou hlavních částí, to znamená spolupráce mezi daňovými úřady členských států, což souvisí se semináři, školeními a dalšími událostmi, v rámci kterých si zástupci z daňových eh, úřadů mohou vyměňovat znalosti a zkušenosti. A na druhé straně potom máme rozšiřování kapacit v oblasti IT. Na základě zkušeností s programem z minulého období, to znamená 2007 až 2013, většina finančních prostředků z tohoto programu putuje právě na tu část rozšiřování kapacit IT. To je samozřejmě velice důležité, protože jde vlastně o automatickou výměnu informací, eh, o DPH a dalších. Říkali jsme si, že by bylo ideální vyčlenit na rozšiřování kapacit IT co nejvíce finančních prostředků a my tedy nyní navrhujeme v pozměňovacím návrhu maximálně 80 zdrojů na IT. Tak, abychom mohli jasně rozlišovat mezi rozšiřováním kapacit v oblasti IT a spoluprácí mezi daňovými úřady. Dále zde máme pozměňovací návrh, který se týká střednědobého hodnocení a konečného hodnocení. Píše se tam, že tyto dokumenty mají být zaslány Evropskému parlamentu a radě, tak, abychom měli přehled o tom, jak probíhá implementace tohoto programu. To bylo zatím z mé strany vše. a uvidíme, co k tomu budou mít stínoví zpravodajové a ostatní kolegové. A samozřejmě také zástupce komise, pan Daskol, je zde, ten se bude zabývat eh, implementací. Pokud budeme mít čas, necháme komisi slovo na konec a slovo má Lisa. Thank you, chair. Děkuji vám, paní předsedkyně. A děkuji i panu Stolianovi. Liam se omlouvá, že tu dnes nemůže mít. E, bohužel se musí účastnit zasedání důležitého výboru ve svém členském státu, proto nemohl přijet. A proto mne požádal, abych jej zde zastoupila. Liam už měl v červnu příležitost k poděkování panu Stolojanovi za jeho první zprávu k věci Fiscalis a e, teď chce poděkovat i za druhou zprávu na stejné téma. Oba jsme přivítali fakt, že komise konečně vydala pozměněný návrh, to bylo v srpnu, a litujeme tedy pouze toho, že k tomu nedošlo dříve. Způsobuje to totiž prodlevy a kromě jiného také zvýšenou pracovní zátěž pro všechny zúčastněné strany. Pokud jde o nový návrh zprávy. Eh, Lim Limé je toho názoru, že není potřeba opakovat to, co už zaznělo v červnu. Nicméně chtěl by připomenout, že obecně to souhlasíme, pane zpravodaji, s vaším přístupem, zejména pokud jde o posílení programu, respektive pokud je o jeho zaměření na boj proti daňovým únikům a proti neplacením daní. To je pro naši politickou frakci velmi důležité a jsem přesvědčená, že stejný názor sdílí i ostatní členové většinově tohoto výboru. Nicméně panu kolegovi je líto, že jste vypustil referenci na dvojí zdanění a dvojí nezdanění. To byl dřívější pozměňovací návrh 8, nyní je to pozměňovací návrh 5. To bylo výrazivo, které velmi úzce souviselo s tím, co, čeho tento výbor už dosáhl v nedávné době na poli daní. Pokud jde o ostatní pozměňovací návrhy, byly zde zavedeny v druhém návrhu zprávy určité změny e, oproti návrhu prvnímu. Pokud jde například o e, externí odborníky, e, v pozměňovacím návrhu 9 se otevírá cesta pro dobrý kompromis, podle mého názoru, a s tím souhlasí ostatní kolegové z ALDE. Lime eh, rovněž bere na vědomí, že jste odstranil stropy, které jste zavedl v prvním návrhu zprávy. Pokud jde o jednotlivé způsobilé aktivity, což byl dříve článek 6, teď je to článek 7. Eh, takové stropy eh, bude potřeba prodiskutovat s příslušnými službami komise, nicméně Lima je toho názoru, že zavedení stropů do nařízení pomáhá lépe řídit provádění programu jako takové. A nakonec mi dovolte několik slov k společným aktivitám, například k vícestraným kontrolám. V druhém návrhu zprávy jste zavedl přísnější podmínky pro takovéto aktivity, aby byly způsobilé. Konkrétně eh, má se to týkat alespoň tří zemí, dvou eh, z EU. Eh, Limeho by zajímalo, proč jste k této změně sáhl. Podle jeho názoru je evropsko-unijní rozměr garantován, když budeme garantovat alespoň ty dva členské státy. Nicméně eh, připravíme další pozměňovací návrhy, doufáme, že budou konstruktivní, Lime se těší na další produktivní spolupráci na tomto návrhu zprávy a on i já vám ještě jednou děkujeme za odvedenou práci. Děkuji. Wolf. Já si myslím, eh, že nemusím příliš mnoho dodávat. Eh, paní předsedkyně, i má předřečnice zmínila mnoho z toho, co jsem chtěl zmínit sám. Ale lépe pozdě než později. Eh, ten současný návrh si myslím mohl přijít už mnohem dřív, ovšem máme ho teď. Tak zkrátka k tomu zbývá dodat, že si myslím, že to je velmi pozitivní a dobrý základ pro další práci pan zpravodaj eh, předložil eh, celou řadu pozměňovacích návrhů, ale není zase tolik, takže můžeme usuzovat, že kvalita návrhu jako takového je velmi vysoká. Dovolte mi zmínit několik věcí. Otázka, eh, kdo může být do tohoto programu zahrnut. Komise i zpravodaj jsou toho názoru, že zapojení tzv. externích odborníků by mělo být omezené. Já se k tomu mohu připojit, nicméně ten způsob, jakým je to teď definováno, je podle mě hoden dalšího zlepšení, protože e, to, co ta definice teď znamená, je dosti neprecizní. Nesmíme zapomínat, o co nám jde. Jde nám o to, abychom angažovali špičkové odborníky. Jenom tehdy eh, se nám podaří obohatit vlastní práci a prosadit to hmatatelné, viditelné zlepšení situace, pokud jde o spolupráci daňových úřadů, pokud jde o daňové úniky, daňové podvody a neplacení daní. Dále, pokud jde o rozpočet. Eh, pan zpravodaj říká, že nemáme všechny peníze, které máme, utrácet pouze za rozvoj, za vývoj IT programu. Zde jsem na vaší straně. Ovšem, pakliže to omezení má být 80%, tak tím už si vůbec jistý nejsem. Eh, IT programy jsou dobrá věc, ale je potřeba zajistit, že i ti, kteří s nimi budou pracovat, budou mít takové vzdělání, budou tak proškoleni, aby tyto programy mohly optimálně, nebo tyto nástroje, říkejme tomu, jak chceme, optimálně používat. A já si myslím, že v této oblasti je potřeba udělat ještě mnoho. Podle mého názoru těch 20% rozpočtu, které na toto má zbýti, nebude dostačovat. Je proto potřeba zvážit nové rozdělení rozpočtu musíme si uvědomit, že pokud jde o kvalifikace, máme obrovské rozdíly mezi členskými státy. Efektivita a profesionalita a vůbec znalosti eh, pracovníků v jedné zemi já teď nebudu nikoho jmenovat, ale všichni víme, že na jeho východě Evropy máme jednu zemi, kde je to obzvláště špatné, pokud jde o efektivní daňovou zprávu, eh, tak ty znalosti se mohou velmi, velmi výrazně lišit. A e, musíme si uvědomit, že chceme vlastně ve velmi krátkém časovém období, nějakých pět let, mít najednou celkovou evropskou minimální úroveň znalostí. A nejsem si tak jist, zda bychom měli skutečně paušálně vycházet z těchto 80%, nebo zda by to mělo být více diferenciované. E, samozřejmostí je, a to je třetí bod, že, mus, je, že musíme věřit, měřit efektivitu tohoto programu. Eh, nesmíme vydávat peníze na zbytečnosti. Zde se mi nezdají, upřímně řečeno, stanovené termíny. Eh, nějaká kontrola v polovině období a na konci je podle mě málo. Měli bychom mít eh, pravidelnou kontrolu, ať už jednou ročně, dvakrát ročně, tak, abychom zajistili, že skutečně dochází k pokrokům. A to tedy v té podobě, jak si to představujeme. Faktem je, že už mnoho let mluvíme o tom, že členské státy Evropské unie trpí neefektivitou v oblasti eh, výběru daní a v oblasti boje eh, proti daňovým unikům, a že je potřeba tuto situaci zlepšit. Ovšem za ta léta se nám nic moc nedařilo, nepodařilo dosáhnout. Jak všichni víme, problém daňových úniků a daňových podvodů je stále ještě velký i dnes. A dnes eh, v čase krize si už takovýto laxní přístup zkrátka nemůžeme dovolit. A to je můj poslední bod. Eh, já nevím, jestli ten program si vystačí s 234 miliony, nebo eh, že si bude potřebovat víc peněz. Zkrátka je potřeba zajistit, aby měl dost peněz, abychom dosáhli hmatatelných úspěchů, které budou viditelné pro naše občany. Děkuji vám za slovo. Děkuji vám. Ivo. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, pane zpravodaji, za výmluvné vysvětlení vašeho návrhu. Já jsem si připravil několik poznámek a když se na ně podívám, tak vidím, že se téměř naprosto shodujeme jak eh, s panem Stolojanem, tak s panem Clintem, co se týče nákladů eh, na peníze výdajů, na všechno to, o čem jste hovořili. Jeden bod obecně. Pan Stolojan se ve svém projevu zmínil o evropské konkurenceschopnosti. A jedním z velmi důležitých bodů, které, nebo který může vést k lepší evropské konkurenceschopnosti, je i vláda práva, právní úprava. A zde se shodujeme. EKR se shoduje se zpravodajem. Několik konkrétních bodů. Zcela souhlasím eh, se zpravodajem, když volá po silné a efektivní spolupráci mezi daňovými úřady. A to nejenom v rámci Evropské unie, ale i mimo ní. Země mimo Evropskou unii popsal jako státy, které se budou chtít stát členy EU v budoucnu. To je jedna věc. A také jsem naprosto zajedno, co se týče užší spolupráce daných úřadů eh, členských států, aby bylo možné významně zabránit daňovým únikům a podvodům. Tady jistě nebudou panovat žádné neschody či rozpory obezřetněji se stavíme k jakémukoliv pokusu eh, postupovat směrem k daňové harmonizaci, což je v pozměňovacím návrhu 3, a nebo stanovovat nějaké společné minimální daňové prahy. O tomto pozměňovacím návrhu budeme hovořit se spravodajem a pokusíme se najít vhodný způsob řešení situace. Fiskalis a podobné problémy, programy v budoucnu by podle našeho názoru neměly posilovat pokus o takzvaný harmonizovaný hlas eh, v oblasti daní na evropské úrovni. Domníváme se, že tato rozhodnutí musí zůstat v rukou členských států a musí vycházet eh, z čistě bilaterálních daňových dohod, především s třetími zeměmi. Dále odborníci. Jsme pro seznamy eh, zvolených externích expertů a zcela souhlasím s kolegou Klincem, že chceme-li najímat externí experty, musíme eh, najímat jen ty nejlepší, ty je také třeba odpovídajícím způsobem zaplatit. Celý proces vyhledávání a výběru takových expertů musí být z našeho hlediska transparentní a eh, musí být zveřejňován a dále peníze. Eh, není snad nutné říkat něco víc, než co řekl pan Klinc. Absolutně souhlasím s tím, že by bylo třeba se vyhnout takzvanému vyhazování peněz na nějaké ikony IT. Jsme spíše pro Eh, investice do lepších eh, znalosti daňových, eh, daňových předpisů a pravidel, o vzdělávání veřejnosti a tak dále. Tolik mé pozměňovací návrhy, připravil jsem jich celou řadu a myslím, že tento návrh není v žádném případě kontroverzní. Děkuji, Nikolas. Děkuji, paní předsedající, děkuji zpravodaji za prezentaci. A tak, jak on představil historii tohoto tématu, i já mu chci poděkovat, že díky jeho úsilí a díky úsilí celého výboru komise konečně pochopila, že je třeba rozlišovat mezi těmito dvěma aspekty, to znamená eh, spoluprací v daňových věcech a otázkami cel. Tak bude možné efektivně konečně pracovat po rozlišení těchto dvou kategorií. Co tedy máme před sebou? Daňové podvody a úniky a tak dále. Jsou tady určité pozměňovací návrhy k tomu bych se rád několika slovy eh, vyjádřil. Doufám, že ve spolupráci daňových úřadů se podaří zabránit daňovým únikům a daňovým podvodům. Informační systémy zde mohou pomoci a jsou naprosto nezbytné, ale tento konkrétní eh, bod, to je spíše otázka odborná. Otázka politická spočívá v tom, koho budeme honit, jaké daňové podvodníky chceme zatržovat nebo eh, chytat. To je zcela politické vyjádření, s kterým chci přijít, a to je to, že eh, ze strany Evropské unie a členských států není dostatek politické vůle zasáhnout proti hlavním vyníkům daňových podvodů a uniků. A to jsou velké nadnárodní eh, podniky, kterým se toto daří bez jakýchkoliv potíží a překážek a které také přenášejí peníze z sesterských ceřinných společností z třetích zemí do třetích zemí a daří se jim to Um, bez problému. Pouze když vznikne politická vůle tomuto zabránit a zavést mnohem spravedlivější daňový systém, můžeme tomu učinit přítrž. A konečně moje poslední otázka se týká určité výhrady, co se týče eh, jaksi velice opatrné prezentace kolegy um, ohledně využívání expertů. Já si myslím, že takové experty ani uh, nebudeme potřebovat, pakliže ty různé daňové úřady v členských státech budou vůbec mít dostatek vůle ke spolupráci. A také tady panuje uh, určité mlžení a vágnost ve vztahu k těmto expertům. Uh, kdo to bude, jak se vyberou, jakou eh, roli budou hrát ve vztahu ke státním orgánům. Myslím, že pro průběh tohoto programu nepotřebujeme žádné zahraniční experty a jinak přijdeme samozřejmě s řadou eh, pozměňovacích návrhů a jinak děkuji zpravodaj za skvělou práci. Děkuji. Máme ještě čas, jestli je tady komise, ano, takže jestli se chcete vyjádřit, jistě to bude užitečné. Thank you very much, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu hovořit pouze stručně. Chtěl bych nejprve poděkovat panu zpravodaji za to, že se naším e, návrhem zabýval poměrně rychle, také mu děkuji za skvělou zprávu. Nemám k tomu eh, příliš co dodat. Pan zpravodaj už velmi dobře vysvětlil, v čem spočívá eh, náš návrh Fiskalis 2014 20 Mám pouze několik komentářů k jeho návrhu a také k tomu, co říkal pan Klinc. Pokud o návrh pana zpravodaje, měl bych dvě výhrady. Jde o pozměňovací návrh 13, který se týká vícestranné kontroly. A my se domníváme, že současný text je v souladu s legislativou o administrativní spolupráci a také v souladu s současnými postupy protože to nějak nezasahuje do eh, provádění současného programu. Ta, tuto část máme úplně stejnou v platném programu Fiscalis. A druhá výhrada se týká pozměňovací návrhu 15 a souvisí to s definicí stropu, s těmi 80% na budování kapacit v oblasti IT. Pardon, to není článek 15, mám to špatně. Je to čtrnáctka. Pozměňovací návrh 14. Tam se navrhuje omezit výdaje na budování kapacit v oblasti IT na 80 celkového rozpočtu. Toto podle našeho názoru směřuje proti flexibilitě, flexibilitě současného programu. A jak se doporučovalo ve střednědobém hodnocení, měli bychom mít možnost během trvání programu, což je dost dlouhá doba, sedm let, tedy měli bychom mít možnost přidělovat eh, zdroje z rozpočtu v závislosti na potřebách. My nevíme, eh, jak tomu bude v budoucnu, kde budeme financování potřebovat a je velice důležité, abychom měli možnost peníze přidělovat transparentním způsobem. Máme totiž výroční programy, jak eh, přidělujeme financování a chceme mít k tomu určitou flexibilitu. Pokud je o komentáře pana Klince, zde bych chtěl doplnit dvě informace. Jednak, jak se předpokládá v článku 10 našeho návrhu dokumentu, Školení spadá pod odpovědnost členských států. Většina školení, kompetence e, zaměstnanců spadá do působnosti členských států. Většina e, členských států má daňové vzdělávací instituce a jsou dost efektivní. My se snažíme v rámci programu přinést eh, něco navíc, ale je to poměrně malé, to, co přineseme v porovnání s tím, co probíhá v členských státech. V rámci našeho školení chceme ještě doplnit dodatečné informace, navíc k tomu, co probíhá na vnitrostátní úrovni. Není to zase tak ambiciozní, ale je to velice užitečné a uznávané. My už takto postupujeme v rámci současného programu a chtěli bychom postupovat i v budoucnu. Nicméně víme, že vnitrostátní nebo národní daňové úřady na to nahlížejí pozitivně. Chtěl bych ještě upozornit na článek 16, který se týká monitorování. V současném návrhu jsme navrhli, aby probíhalo neustále monitorování výsledku programu, tak abychom měli možnost pravidelně podávat zprávy o tom, co se děje v každé způsobilé činnosti, která je součástí tohoto programu. Tímto způsobem každý, kdo má zájem o tom vědět, jak program probíhá, bude mít k dispozici získat tyto informace. To byly tedy mé komentáře. Paní předsedkyně, děkuji za slovo. Pětro? Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat všem kolegům, kteří se vyjadřovali. Děkuji za doporučení a jsem také ochoten s kolegy spolupracovat na tom, abychom nalezli lepší formulace některých předložených pozměňovacích návrhů. Plně souhlasím s pozměňovacím návrhem, který se týká omezení účasti odborníků a také souhlasím s tím, jak získat přidanou hodnotu této účasti. Budeme pracovat na vylepšení znění tohoto pozměňovacího návrhu, budeme se snažit vytvořit nějaký kompromis. Chtěl bych ještě jednou zdůraznit, že jsem to projednával také se zástupci daňových eh, úřadů několika členských států. A rád bych vás informoval o tom, že toto je možná jediný program, ve kterém Zástupce daňových eh, úřadů ne na té nejvyšší úrovni, ale na nižší úrovni mají možnost se setkávat a vyměňovat si osvědčené postupy a znalosti a zkušenosti. Neexistuje žádný jiný program, v rámci kterého by zástupce daňových eh, úřadů členských států se mohli takto setkávat a účastnit se. Pokud je o stanovení stropů, já mám určité zkušenosti, pracovala jsem v oblasti IT, v různých funkcích a mohu vám říci, že neexistují žádné, žádná omezení pro IT, pokud je o financování. To jsme měli na mysli, když jsme chtěli říci, že maximálně 80% celkového rozpočtu bude moci být přiděleno na budování kapacit v oblasti IT. Když jsme navrhli tuto maximální částku, zohlednili jsme vlastně to, co se stalo během předchozího programu Fiscalis 2007 až 2013. Já jsem si samozřejmě přečetl také sdělení pana Barosa Evropskému parlamentu, kde se hovoří o nutnosti zachovat flexibilitu a domníval jsem se, že se nám podařilo dosáhnout pokroku, protože v předchozí zprávě bylo více stropů. Nyní už máme pouze jeden takový strop a to pouze v případě, kdy se snažíme rozlišovat eh, mezi budováním kapacit IT a spoluprácí mezi daňovými úřady, výměnou znalostí a zkušeností a tak dále. Samozřejmě ještě to projednáme s kolegy v Evropském parlamentu A možná se s tím dostaneme na trialog v případě, že budeme trvat na tomto návrhu. Já vám tedy ještě jednou děkuji a doufám, že se nám podaří co nejdříve tuto zprávu dokončit. A chtěl bych vám ještě oznámit, že lhůta pro předkládání návrhu je 16. října ve 12 hodin. Návrhy se budou projednávat 5. nebo 6. listopadu, hlasování 28. a 29. listopadu. A nyní se přerušuje zasedání do půl páté, kdy dorazí zástupce komise, pan komisař pro hospodářskou soutěž. Děkuji. Right. Um, I welcome, uh... Dobrý den, já teď vítám na našem výboru komisaře uh, Almuniu. Máme obvyklý formát debaty s panem komisařem. Pan komisař uh, podá nejprve krátké vysvětlení a já se potom obrátím na zpravodaje pracovní skupiny uh, Antona Sancheze Przejda, potom eh, dám slovo stínovým zpravodajům a dalším, kdo se přihlásí do debate. A doufejme také, že pan komisař dostane kávu, aby nám vydržel. Také doufám. Eh, paní předsedkyně, děkuji vám za opětovné pozvání. Rád bych dnes prezentoval hlavní aspekty pracovního programu na příští Eh, rok eh, v oblasti hospodářské soutěže. Možná, že někteří z vás si povšimli, že v nedávných svých projevech jsem se pokusil eh, objasnit propojení mezi různými nástroji hospodářské soutěže, antitrustová fúze, soutěže v této a další na, naše hlavní priority v této obtížné době, to znamená optimální podmínky pro stimulaci růstu a jako dobrá platforma pro stimulaci růstu, prohloubení a rozšíření jednotného trhu. Ty iniciativy, s nímž eh, dnes eh, přicházím, jsou eh, vlastně mají, mají původ právě v těchto kořenech. Měli by společně vytvářet dobrý systém, rámce politiky hospodářské soutěže, ale já si každý den kladu otázku, jak lépe reagovat na současné výzvy při využívání těchto nástrojů. Nejprve se, využi- se vyjádřím k iniciativám a posléze poukáže na některé antitrustové kroky. V nedávném slyšení, um, co se týče daní, uh, sdělení o uh, státní podpoře a modernizace Eh, co bylo schváleno v květnu, eh, stanovuje hlavní cíle, co se týče růstu. Za prvé zajistit, aby pravidla pro státní eh, podporu zajistili tento růst tak, jak je definován v cílech růstové strategie v Evropě 2020. Za druhé, pomocí modernizace kontroly stát, státní podpory chci lépe prioritizovat vynucování případů, které mají Eh, obrovský dopad na eh, vnitřní trh a za třetí chci zefektivňovat náš proces rozhodování. Iniciativy v rámci těchto třech cílů přicházejí zvláště vhod v této době, kde na jedné straně potřebujeme růst posílit a na straně druhé víme, jak obtížné je pro mnohé členské státy zvládat veřejné zdroje protože se nacházejí v období fiskální konsolidace. Tyto potíže z hlediska veřejných financí eh, vlastně představují ještě další eh, problém a to, že kapacita na vynakládání veřejných eh, výdajů se liší mezi členskými státy, není snadné financovat plnění cílů veřejných politik a to financování není rovnoměrně eh, rozloženo v rámci vnitřního trhu, proto je o to důležitější posílit kontrolu eh, státní podpory. Ale náš reformní balíček sleduje právě tyto cíle a Nedávno jsem eh, měl slyšení zde v parlamentu, kde jsme debatovali o těchto otázkách. Budu tedy stručný. Chceme podpořit efektivní a dobře nastavený Eh, nastaven, nastavenou podporu eh, ze strany státu a eh, chceme poskytnout skutečnou motivaci pro podniky a zabránit všem nešvarům a zajistit, aby na trhu zůstaly jenom životaschopné společnosti. Chceme také minimalizovat eh, správní, eh, správní zátěž a eh, také dát úřadům lepší a jasnější pravidla. Lepší postupy nám umožňují rychlejší rozhodování a zaměřování se pouze na ty nejdůležitější případy jak si stojíme nyní, několik měsíců po schválení této strategie. Provedli jsme důkladnou analýzu, jak se ty zásady této iniciativy eh, přeměňují do eh, revidovaných eh, pokynů pro toto pro odvětví. Máme nařízení o obecných blokových výjimkách, které je potřeba změnit. Pak máme ještě procesní problémy. Dále se pracuje na různých eh, pokynech, co se týče letišť eh, a eh, letectví, regionální podporu, rizikový kapitál, podporu pro životní prostředí, výzkum, vývoj a inovace a vlast podpory v nich. Hodnocení těchto různých pokynů se se řídí eh, společnou metodologií. Cílem je poskytnout eh, Evropě takový režim, který poskytne státní podporu tam, kde eh, trh selhává a tato tato státní podpora musí mít skutečný motivační efekt, musíme zabránit byrokratické zátěži, A e, v, tom, v této souvislosti e, uvažujeme o přepracování některých nařízení, ku příkladu generální, e, generální výjimka pro, nařízení o blokových výjimkách, dále infrastruktura širokopásmová, dále sociální podpora pro obyvatele vzdálených oblastí a také pomoc pro lesnictví. Abychom dorovnali tato rozšíření podpory, musí členské státy poukázat eh, další odhodlání eh, zvládat tyto úkoly, jakým způsobem třeba eh, poskytují státní podporu v rámci nařízení o blokových výjimkách a jakým způsobem efektivněji vynakládají státní peníze. A komise se nevzdá svých výlučných kompetencí, co se týče vynocování eh, pravidel poskytování státní podpory, ale chceme, aby členské státy skutečně se k tomuto eh, přidali a eh, nespomalovali zbytečně, jak se tomu často, jak se často stává provádění této právní úpravy. Komise také bude provádět odvětvové analýzy a bude získávat eh, své informace přímo z trhu. Tam, kde eh, se postupuje dobře, eh, to půjde dobře po prvním kontaktu s členskými státy, co se týče této možnosti přímo chtít informace od účastníků trhu, od aktérů trhu, mám-li být zcela upřímný, nebyla přijata příliš vstřícně ale očekávám, že členské státy si uvědomí, že nejenom pro komisi a evropské instituce, ale i pro členské státy to pomůže zajistit, eh, aby díky těmto novým nástrojům bylo možné získat informace hned, kde jsou potřeby a bude možné činit rozhodnutí v oblasti státní podpory méně obtížně, než jak tomu bylo do posud. A nyní, co se týče Eh, dalších mých úkolů, antitrustové legislativy, fúzí, kartelu. Eh, stručně vám vysvětlím, eh, co děláme. Co se týče trhu s energetikou, nedávno jsme zahájili oficiální řízení proti Gazpromu. Máme tam rozhodnutí, co se týče zneužívání, co se týče Česu. České, v České republice se očekává ke konci roku. Dále e, v oblasti informačních technologií e, máme případ Google, na kterém se pracuje e, a pracuje se i na případu Microsoftu, který neplní, neplní naše instrukce, rozhodnutí chci učinit co nejdříve. Dále se zabýváme otázkami patentů. A, a dochází k patentovým válkám mezi výrobci a my jsme eh, zahájili vyšetřování kauzy Apple eh, Samsung a nebo Microsoft Apple proti Motorola. Konečně také aktivně komunikujeme s novými odvětvími, trh iBooks, to znam, elektronické knihy, kde e, se zaměřujeme na velká vydavatelství, Apple, Amazon a tak dále, tak aby na trhu také panovala skutečná hospodářská soutěž. E, minulý e, měsíc jsme zlepšili, jsme zlepšili také prostředí pro v oblasti hudebního průmyslu, firmu EMI a další hráče analyzujeme, analyzujeme eh, fúzi, která by ovlivnila digitální trh s hudbou. Výzvou je to, že se jedná o relativně nové, rychle se rozvějící eh, průmyslové prostředí a správné rozhodnutí bude klíčové pro to, aby trh zůstal otevřený a kompetitivní. Eh, trh telekomunikační, tam zase musíme zajistit, aby zavedení hráči se řídili pravidly, máme některé eh, problémy, telefonika Portugal eh, na jedné straně a telefonika Slovensko a Německo na straně druhé. A také se díváme na, na eh, chystanou fúzi mezi, různými jednotkami v Rakousku, Hutchinson, a sledujeme, sledujeme dopady, eh, které by to mělo na hospodářskou soutěž. Finanční služby zahájili jsme řadu viditelných kroků, kartelové šetření, co se týče řady finančních institucí, které pravděpodobně manipulovaly různými referenčními benchmarky, Libor, eh, různé podobné, nedávno Japonsko také. A eh, za, zároveň se také zabýváme eh, trhem eh, úvěrových selhání a, a eh, také se zabýváme otázkami foreclosure a obchodování na C, tedy tomto trhu. V červenci jsme také učinili rozhodnutí, co se týče dvou německých zemských bank. Potom jedna španělská banka byla byla převzata jednou německou bankou a je třeba se ještě intenzivně eh, zabývat eh, eh, analýzou podobných, těchto a podobných případů. Analyzujeme i restrukturalizaci belgické, belgické dcery Dexie. Naše práce v dalších odvětvích není o nicméně důležitá. Teď se zabýváme případy fúzí v oblasti ocely a dále UPS a TNT se také chystají e, fúzovat a minulý týden jsme dostali e, žádost o fúzi Klenko a Extrada. E, v odvětví pošt státní podpora sehrává také důležitou úlohu. Učinili jsme řadu rozhodnutí, co se týče německé posty, La Post ve Francii, pošty řecké eh, ve Spojeném království a královské, královské pošty eh, ve Spojeném království, co se týče německé eh, pošty, tam jsme nařídili vybrání té vyplacené podpory a vyčlenili jsme pracovní skupinu, která se bude zabývat zabývat dalšími odvětvími, která jsou velice blízko každodennímu životu občanů a doufám, že již brzy výsledky práce těchto pracovních skupin nám umožní posílit naše kroky na, jak na celoevropské úrovni, tak na úrovni členské. Další důležité odvětví, farmaceutické odvětví, Máme Lumbek a Sambie, dvě farmaceutické eh, firmy. Eh, před létem dostali od nás dopis eh, o možném zneužívání patentů na levné generické léky. Doufám, že již příští rok dojde k rozhodnutí, které změní současné postupy ze strany velkých hráčů na trhu. Co se týče odvětví podpory, tam chceme také snížit nástroje na státní podporu a doufáme, že v příštích měsících se podaří prodebatovat nové postupy pro letectví a vyřešit řadu různých případů eh, právě v odvětví letectví. Dále máme třetí, eh, třetí pokus Ryanairu eh, o převzetí Air Lingus. To teď zkoumáme. Snažíme se také najít řešení problému Eh, problémů, eh, eventuálně spojení SkyTeamu a další takové skupiny a, a vyřešení eh, problémů hospodářské soutěže v alianci One World. A konečně dovolte, abych vás seznámil se žalobou o, o náhradu škody v oblastech antitrustových. Cílem je objasnit objasnit eh, vztah eh, mezi eh, veřejným a soukromým vynucováním rozhodnutí tak, aby bylo možné si vynutit vyplacení náhrady škody v oblasti hospodářské soutěže a porušení jejich pravidel. Vy víte lépe než já, jak obtížné toto je vést debatu zde v parlamentu a jaké jsou vztahy mezi komisí a zúčastněnými aktéry ze soukromého trhu a i Eh, některá lobby, eh, mezi nimi i vlády. Evropská, Evropský parlament poukázal na potřebu takové iniciativy. Naposledy to eh, bylo v jedné zprávě, kdy kolega Presedo prezentoval tuto zprávu nedávno, ale zároveň si uvědomujete, co bylo obsahem této zprávy, kterou schválil tento parlament, zpráva Léne. Takže na konzultační úrovni dále debatujeme o tom, jak vyřešit tyto problémy. A mohu vám říci, že v blízké budoucnosti budu mít příležitost zde prezentovat na parlamentu náš návrh, který eh, potom zašleme jak radě, tak parlamentu. Děkuji vám. Okay, so we'll eh, do a question. Dobře, nyní přistoupíme k otázkám a odpovědím. Hlasí se Antonin, Gunner tady není. A Sophie. Astrid. Nikolás a další. Hlásí se ještě někdo? Lisa. Máme poměrně dlouhý seznam. V současné době to není v příliš eh, formální podobě, je to seznam, ale nevadí. Děkuji. Chtěl bych poděkovat eh, panu komisaři za prezentaci. Hovořil o růstu, posílení, finan- posílení veřejných financí a také o tom, že interní trh se musí stát dynamičtější. Hovořil o těchto třech cílech. Jde o aspekty, které plně podporuji. V těchto oblastech eh, probíhají legislativní činnosti. Pokud je o odškodné a žaloby eh, v této oblasti, to není jednoduchá oblast. Myslím si, že se musíme ještě zaměřit na to, abychom zjistili, jaký je tady vztah mezi veřejnou a soukromou oblastí. A také musíme, se musíme zaměřit na obecné žaloby. Pokud je o státní podporu, to je jedna z nejvýznamnějších otázek Hovořil jste také o současné reformě, která probíhá. A mě by zajímalo, zda u pokynů o restrukturalizovaných e, společnostech budete rozdělovat a zvláště zacházet s bankovnictvím Toto samozřejmě je debata, která musí být úzce navázána na eh, víceletý finanční rámec, tedy činnost, eh, která probíhá v této chvíli. Dále jste hovořil o činnostech komise, o referenčních sazeb. A mne by zajímalo, jaký je zde váš přístup. Ve Spojených státech probíhají dva významné, dvě významné činnosti. Jednak jde o právo duševního vlastnictví a zabývají se tím, jaký to bude mít dopad na politiku eh, hospodářské soutěže. Dále jste hovořil o generických léčivech, o tom, že je nutné podporovat inovaci. A já si myslím, že vztah s Spojenými státy v této souvislosti je velice důležitý. Rád bych, kdybyste se k tomu mohl vyjádřit podrobněji, nechci hovořit příliš dlouho, ale hovořil jste také o o síťových odvětvích. Nás také zajímá tato problematika. Myslíme si, že je to významná část výdajů domácností a chtěl bychom vás poprosit, abyste se zmínil o tom, zda v příštím roce máte v plánu pracovat eh, s příslušnými orgány této souvislosti. Děkuji. Děkuji. Toto bylo tedy pět bodů, pět otázek. Nejprve, pokud je o žaloby o očkodné. Je to v rámci legislativního programu na tento rok a já doufám, že ta iniciativa se k vám dostane do konce, do konce roku, pokud ne, tak na začátku příštího roku. Víte, že probíhá otevřená debata, myslím, že celý výbor si je toho vědom. A nikdo nemůže spochybnit, že je nutné zajistit eh, odškodné jedincům, zajistit eh, kompenzaci jedincům. A soud nás vyzval, abychom eh, vydali právní předpisy tak, abychom vytvořili rovnováhu mezi informacemi, které potřebujeme k tomu, aby bylo nut, možné nějak stanovit odškodné, a na druhé straně mezi snahou snahou vyšetřovat kartely, což je také velice důležitá eh, součást boje proti kartelům. Týká se to také programu na ochranu světku. Komise tedy zašle parlamentu tuto iniciativu, ale problémem je zde hromadná žaloba. Parlament nás vyzývá, abychom přijali horizontální přístup, nejenom, nejen má se to týkat pouze hospodářské soutěže, ale také mm, obecnějších aspektů, ale realita je odlišná. Hromadné žaloby vypadají různě v různých oblastech a Navíc existují oblasti, které se domnívají, že Evropská unie by do, těchto, by do nich neměla zasahovat. Máme k dispozici zprávu e, vašeho výboru od pana Sancheze, který nás vyzývá, abychom vydávali eh, legislativní aktiv v obou těchto oblastech, to znamená individuálních i kolektivních žalob. A zároveň nás vyzýváte k tomu, abychom přistoupili k horizontálnímu přístupu. Tím se znovu zahájila celá ta debata, která probíhala už dlouho. Nicméně, my ještě během tohoto eh, mandátu, parlamentního mandátu dosáhneme závěru a vy budete, alespoň doufám, mít možnost eh, k tomu vydávat legislativní akt. Pokud je o restrukturalizaci, v současné době pracujeme na pokynech pro nefinanční oblast. Současné pokyny musí být aktualizovány. Pokud je o finanční odvětví, budeme muset eh, vytvořit také nějaké pokyny, ale stále na nich ještě pracujeme a budeme na nich potřebovat pracovat ještě i v budoucnu. Musíme přihlednout také k tomu, že um, došlo ke krizi, takže jsme to rozdělili do dvou částí. Jednak se zaměřujeme na tu nefinanční oblast a poté, co bude tato část hotová, až budeme mít rámec pro klasické období finančního, pro finanční odvětví, budeme moci přistoupit eh, k tomu finančnímu odvětví. Co se ještě eh, týče finančního odvětví, kromě Dexie, kterou už jsem zmiňoval, musíme ještě vyřešit, eh, musíme se zaměřit na bankovní systémy, zvláště zemí, jako je Irsko a Řecko. Tady se zabýváme celkově finančním systémem. Možná k tomu ještě dodáme další země, Kypr, ten nás požádal o obecný program eh, záchrany. Tam eh, má finanční sektor velký podíl na ekonomice. Dále spolupracujeme se Španělskem na základě memoranda o porozumění, které bylo schváleno před létem a dále budeme pracovat na restrukturalizaci eh, řady finančních institucí. To představuje asi polovinu celkového španělského bankovního systému. Při, tedy u těch eh, pokynů pro nefinanční sektor, sektor poskytujeme, postupujeme pomalu. A pokud je o referenční uh, úrokové sazby, jak už jsem říkal, zahájili jsme vyšetřování o možných kartelech které manipulovali Libor, Tibor a Euribor. Jsou to tedy věci, které se jeví jako kartely, nejde pouze o manipulaci, ale také o případy, kdy se na tom to dá vydělat. Podařilo se nám také dosáhnout eh, pokroku, pokud je o nástroje v oblasti eh, hospodářské soutěže a nástrojů pro duševní vlastnictví. Zabývali jsme se vzorci u standardů, spolupracujeme také s příslušnými orgány Spojených států, které působí v oblasti hospodářské soutěže. Já jsem s nimi nedávno jednal a zabývali jsme se tím, jak přistupovat k těmto případům, kdy držitel práv, držitel eh, patentů nebo vlastník patentů může podnikat nějaké kroky, které mohou eh, být zneužívají, které mohou něco zneužívat. Tato otázka se týká také farmaceutického průmyslu, jak už jsem to zmiňoval před chvílí. Narazili jsme na případy Servie a Lundbeck a máme ještě další případy, kdy se zabýváme eh, farmaceutickým průmyslem, ale tam se nám nepodařilo dosáhnout tak velkého pokroku. To všechno vyplynulo ze studie, která byla vypracována eh, v roce 2009. To se týkalo Johnsona Johnson a ještě dalšího případu. Jméno si v současné době nevzpomínám, ale každopádně jednalo se o tyto dva případy. A dál zde mám ještě potravinářský, eh, potravinářské odvětví. Já vím, jak důležité toto je pro konečného spotřebitele, pro klasického občana. Ten musí každodenně nakupovat a potraviny v jeho výdajích představují velkou část, zvláště u těch nejvíce znevýhodněných částí společnosti. Toto má zvláště vnitrostátní dimenzi a právě z toho důvodu v rámci sítě orgánů eh, pro hospodářskou soutěž jsme vypracovali zprávu. Tam jsme vysvětlili, jaké činnosti podnikají vnitrostátní orgány a ty mimochodem jsou velice konsistentní. Většinou aplikují stejné právní předpisy a výsledek této pracovní skupiny mohou představovat například e, doporučení pro posílení činností těchto orgánů. Může to také vést k tomu, že se začneme zabývat e, toto otázkou na evropské úrovni. Nicméně veškeré studie se většinou spíše týkaly vnitrostátní úrovně. Ale samozřejmě za stejných pravidel, jako když e, postupujeme, takovou tu studii provádíme my. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, za vaši prezentaci. Já bych hlavně zdůraznil eh, důležitost procesu, který jste zde nastínil. Je to pro nás v podstatě gospel. Konec konců vaše práce je otázkou eh, vlastně manažerskou a je velice zajímavé sledovat, jak se s ní eh, jak se s ní zabýváte. Bylo velmi zajímavé vyslechnout si vaše jednotlivé priority a velmi snadno v tom bylo vidět, o co se snažíte. Antikartelové a protitrastové dohody, a tak dále. Nicméně eh, mnoho našich pravidel proti eh, nekalé konkurenci se týká toho, jakým způsobem eh, má biznis fungovat v rámci konkurence a konkurenceschopnosti, kterou máme, naproti tomu, aby se zabýval tím, jakou konkurenceschopnost bychom mohli mít v budoucnu. Já se vás chci zeptat, co můžeme udělat my, co může udělat komise proto, aby eh, lépe analyzovala například různé vstupní bariéry, které máme v členských státech a které máme mezi členskými státy. Některé ty problémy, o kterých jste hovořil, jsou eh, funkční. Zkrátka v některých oblastech je konkurence příliš málo. Bylo by zajímavé slyšet váš názor na to, jaké zde vnímáte Eh, příležitosti pro systematičtější způsob eh, přeskumu tohoto sektoru, dohledu nad tímto sektorem, tak abychom odstraňovali překážky, které máme v jednotlivých sektorech v členských státech a mezi nimi. Eh, další téma je velká část naší ekonomiky a je to zároveň téma jaksi citlivější politicky. Je to téma velice důležité, Eh, není to tak dávno, kdy se aerolinky nebo eh, eh, operátoři telekomunikačních sítí vnímali jako, jako v podstatě dané velké celky a všichni jsme viděli, co se stalo, když na trh vstoupily další konkurenční subjekty. Vy jste například zdůrazňoval důležitost potravinářského sektoru, ale když se podíváme na telekomunikace, leteckou dopravu a tak dále, ty jsou snad pro eh, zdravou konkurenceschopnost v Evropě ještě důležitější. A z tohoto hlediska se chci zeptat, vnímáte zde nějakou příležitost pro to, abychom zajistili, že budeme mít více konkurence eh, v oblasti služeb ve všeobecném zájmu, ve všeobecném hospodářském zájmu, protože máme zde tuto obrovskou součást evropského hospodářství, eh, na které jsou evropští občané, domácnosti v Evropě naprosto závislé. Jde o efektivitu, o poskytované služby a o náklady pro domácnosti. Další téma, státní pomoc, státní příspěvky. Zde je potřeba eh, jasně stanovit právní rámec, v rámci kterého se pohybujeme, ale při modernizaci eh, těchto systémů pomoci zde vnímám eh, příležitost mít méně pomoci a pomoci lépe cílené méně peněz, protože to bude snažší pro daňové poplatníky i pro vlády, které musí řešit schodky rozpočtu. A je potřeba pomoc mít lépe cílenou, tak abychom zajistili, že regionům a různým částem Evropy umožňujeme to, že v nich bude nejenom více konkurence, ale i více růstu. Což jednoznačně je e, výhoda. Takže to jsou mé tři otázky, má tři témata. Děkuji vám. E, děkuji. No, takové drobnosti, to stihneme hravně, že ano. Eh, vstupní bariéry, vstupní překážky, to je eh, jedna z těch prvních věcí, co bych eh, já chtěl eliminovat. Pokud jde například o ty trastové případy, antitrastové případy, řekněme, tak vidíme, že v některých členských státech jsme se setkávali nebo se setkáváme například v oblasti telekomunikací s tím, a to konec konců podpořil i Evropský soudní dvůr, eh, například v případě telefoniky ve Španělsku, eh, kde jsme se potýkali s, eh, s problémy marží. V podstatě ten hlavní subjekt se snaží vytvořit horší podmínky pro svou konkurenci v daném konkrétním sektoru. Tam se to tehdy odehrávalo na národním španělském trhu, ale těch případů vlastně podobných je celá řada a objevují se nám i na poli mezi jednotlivými členskými státy. Například případ Gazprom. Tady ta hlavní obava při zahájení eh, průzkumu eh, co do věci Gazprom v zemích střední a východní Evropy je například to, že zde existuje možnost fragmentace vnitřního trhu s plynem, protože některá ustanovení v těch dlouhodobých smlouvách, které Gazprom má s některými odběrateli v členských státech, se snaží o vytvoření určitých překážek pro to, aby ten plyn se nemohl reexportovat. To znamená, ten plyn, který si koupí Polsko, nemůže jít jinam do Evropy, nebo ať už je to v Polsku, nebo v České republice, nebo kdekoliv jinde. Takže jsou to tyto dva typy překážek, které vnímáme na přeshraniční dimenzi v rámci vnitřního trhu. Jsou to překážky velmi důležité, my se snažíme je odstraňovat. Jsou to překážky, se kterými se setkáváme velmi často a slibuji, že s nimi budeme bojovat i do budoucna. Služby ve všeobecném hospodářském zájmu. Eh, to se netýká pouze síťových služeb, ale síťového průmyslu, ale Faktem je, že často jsou služby s tímto druhem průmyslu velmi úzce propojeny. Jak víte, na konci loňského roku, nebo bylo to snad na začátku letošního roku, jsme přijali e, nový rámec, v rámci kterého právě o, služba, e, o e, službách ve všeobecném hospodářském zájmu hovoříme, tak abychom stanovili e, co nejlepší kompatibilitu veřejných příspěvků na podporu právě tohoto druhu služeb a Eh, jde nám o to, aby to celé bylo v souladu s pravidly pro vnitřní trh a tak dále. Trváme na tom, že je potřeba eh, zvýšit efektivitu v poskytování těchto služeb s eh, úrovní kompenzace za tyto služby. Já si vzpomínám velmi dobře na ty diskuse, které se vedly, když jsme o tomto novém kritériu efektivnosti začali hovořit. Chtěli jsme zvýšit práh, pod kterým vlastně považujeme danou službu za nerelevantní pro dobré fungování vnitřního trhu v rámci přeshraničního vztahu. A na druhou stranu, když se podíváme na velké služby ve všeobecném hospodářském zájmu, tak tam nejde pouze o nějakou prvotní kalkulaci eh, kompenzací, které ti poskytovatelé eh, obdrží, to znamená, že si porovnávají státní podporu s náklady, které budou mají, ale je potřeba dbát také efektivnosti poskytovatele dané služby. Eh, musíme dbát toho, jakým způsobem je služba spravována. A musíme dbát toho, kdo by měl z tohoto faktoru efektivity i prospěch. Zda poskytovatel služby nebo naši občané. A já si myslím, že se nám i v této věci podařilo najít eh, příslušnou rovnováhu. Vy jste zmínil aerolinky a vůbec sektor letectví. Pokyny pro oblast letectví právě diskutujeme a je to diskuse velice důležitá, ale zároveň velice obtížná, protože na jednu stranu zde máme podporu nových investic, eh, podporu eh, provozních nákladů regionálních a místních letišť. A je potřeba se rozhodnout, kdy a za jakých podmínek eh, ta pomoc pro regionální rozvoj je kompatibilní se státní podporou. Musíme rozhodnout, kde ta, tyto investice vylepšují propojenost například nejvzdálenějších regionů nebo odlehlých částí teritorie jednotlivých členských států. A nebo e, naopak musíme odlišit případy, kdy takováto státní pomoc pro regionální letiště může způsobit vlastně situaci nekalé konkurence, e, kdy e, vlastně e, zhoršujeme situaci pro ostatní subjekty na trhu. Většinou tyto regionální letiště jsou spojena s e, nízkonákladovými leteckými společnostmi, což je také velice důležité téma, protože jednak zde máme tyto subjekty a jednak zde máme běžné aerolinky, které e, mají velké problémy v současné situaci a je potřeba najít rovnováhu mezi těmito nízkonákladovkami, Eh, abychom použili žargon, a běžnými aerolinkami, protože nízkonákladové letecké společnosti eh, přispívají k pohyblivosti občanů po Evropské unii, což je také velice důležité téma. A nakonec státní pomoc méně a lépe cílené. Eh, o tom také hovoříme. Hovořili jsme o tom i v rámci nejnovějšího rámce o těchto pokynech, respektive o přepracované verzi pokynů pro státní pomoc, ale dovolte mi e, zmínit příklad. Regionální pomoc pro přilákání investic do jednotlivých regionů v Evropě. Vlast, v tomto týdnu se dá říci, že na těch nechotevřených dveřích jsou zastoupeny všechny regiony Evropy, ať už to jsou zástupci místních, e, místních samozpráv nebo regionů jako takových. A o těchto pokynech právě diskutujeme já. Na těch konferencích budu přítomen ve čtvrtek společně s kolegou Hánem a budeme diskutovat právě toto téma se zástupci místních samozpráv. Je eh, jasné, že veškerá podpora přitahuje investory? Odpověď je jasně není. Je potřeba chránit méně rozvinuté regiony a umožnit jim využívat přesně tento druh podpory a přilákat nové investice tak, abychom dosáhli rovných podmínek pro všechny, není možné, aby ty nejlepší investice šly vždy do těch nejbohatších regionů což by svým způsobem také mělo smysl. Takže když říkáte méně pomoci a více cílené, ano, má to smysl, je potřeba e, zjistit rizika selhání trhu, přesně umístit v prostoru, kde selhání trhu hrozí. Je potřeba jasně určit úroveň investic, která bude zapotřebí, je potřeba jasně stanovit, jakou intenzitu investic je potřeba směřovat do regionů, které jsou pod úrovní e, HDP per capita Evropské unie a je potřeba přesně si stanovit pravidla, jakým způsobem budeme jednat s regiony, které jsou nad tímto průměrem a s regiony, které jsou na tomto průměru a tak dále, tak dále, že ano. To je velmi ožehavá diskuse a je v ní potřeba zohlednit jednak obtíže, do kterých se dostávají regionální a národní rozpočty, je proto třeba být i preciznější, a zároveň je potřeba vzít v potaz to, že zejména v době krize jsou ti, kteří Eh, jsou schopni přilákat investice právě těmi, kteří pravděpodobně tu krizi nejlépe překonají. Jak vidíte, diskuse je to opravdu složitá, za současných podmínek ještě složitější. Doufám, že až komise ve finále rozhodne, budete s tím rozhodnutím souhlasit. Děkuji. Sofie, prosím. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedající, děkuji také panu komisaři za to, že mezi nás zase zavítal k plodné vyměně názoru. Budu stručná. Co se týče státní podpory, zmínil jste se o tom, že zvažujete o e, rozšíření věcného rozsahu e, nařízení o blokových výjimkách, ale já si vzpomínám, že minule jste na tomto výboru řekl, že ze zprávy vyplývá, že 40% ze 40% případů představují určitý otazník, že není zcela jasné, že jsou zdůvodněné. Nebylo by třeba tuto otázku skutečně eh, ještě si dovysvětlit, než rozšíříme eh, rozsah působnosti? A za druhé, jak eh, se přesvědčíte, jestli výkonnost národních úřadů pro kontrolu hospodářské soutěže bude dostatečně kvalitní, tak aby vznikla síť těchto orgánů. Eh, minulý týden jsem slyšela eh, různé zprávy, eh, ku příkladu i z Nizozemska, kde velký hráč evidentně za podpory takového úřadu se účinně se účinně snaží zabránit novým eh, subjektům ve vstupu na trhu a i z jiných zemí jsem slyšela, že orgány na kontrolu hospodářské soutěže si nevedou příliš eh, dobře, protože systém bude pouze tak silný jako jeho nej slabší eh, článek. Co se týče antitrustových kroků a protikartelových dohod, vy jste se zmínil o kauze Google. Já musím přiznat, a my jsme už tu otázku vznesli několikrát, požádali jsme o odvětvová šetření. Je obtížné definovat, o jaké odvětví se vlastně jedná, protože to jsou služby, které jsou zcela nové, jsou unikátní, ku příkladu sociální sítě, jako třeba Facebook tento týden oznámil, že má jednu miliardu aktivních uživatelů. To znamená, že jeden člověk ze sedmi na planetě Zemi užívá Facebook. Takže vlastně je to monopol, nemá žádné skutečné konkurenty. Zároveň to představuje obrovskou moc a já nevím, jestli třeba by neměla být nastavena nějaká pravidla, nebo jestli to vzbuzuje obavy, ale vidím, že prostě mám společnost, která má miliardu uživatelů a má takovou moc, že vlastně skoro není možné k něčemu přinutit. Ku příkladu pravidla o ochraně údajů, eh, volbě, volbě eh, spotřebitelů a tak dále. Zajímalo by mě, jestli komise vůbec uvažuje o tom, jak se postavit k těmto novým netradičním odvětvím a jakým způsobem se k té otázce eh, postavit já mám někdy pocit, že se stále ještě na tato odvětví díváme jako na rostomilé eh, nové malé firmy, které vedou studenti eh, nebo nějací nadšenci. A je to samozřejmě fascinující, eh, pěkné odvětví, nechci mu nějakým způsobem přistřihovat křidelka, ale přece jenom je třeba se nad tím jeho dopadem zamyslet. A konečně poslední otázka. Já jsem tušila, já jsem tušila, že ještě přijde jedna otázka, ale pak už někdo další. Stručně, eh, opakovaně žádáme komisi, aby nám řekla, co se bude dít v oblasti platebních karet, zvlášť po rozsudku z Mastercard. Komise většinou čeká tak dlouho, že je úplně nemožné, aby nové subjekty, které by chtěly vstoupit na trh, vůbec mohly nějak konkurovat. Dobře, děkuji a já se pokusím odpovědět maximálně stručně po té, co se mi pod paní předsedající eh, dostalo varování. Za prvé, myslím, že je eh, slučitelné na jedné straně stabilizovat eh, blokové výjimky v odvětví, kde se domníváme, že nemusíme eh, dostávat oznámení o poskytnutí podpory, eh, protože se domníváme, že pokud tedy nedostaneme nějaké stížnosti, že můžeme důvěřovat způsobu, jakým členské státy zvládají ty programy státní podpory a ty systémy a zároveň musíme být velmi přísní, mnohem přísnější než do posud, v tom, jak budeme žádat členské státy, aby plnili své povinnosti. Oni eh, neodpovídají za kontrolu státní odpory, to je naše výlučná eh, pravomoc a odpovědnost, ale členské státy mají povinnost eh, respektovat pravidla pro poskytování státní podpory a musí zavést ta pravidla, musí se Eh, přesvědčit, že zavedená pravidla neporušují evropská pravidla pro poskytování eh, eh, státní podpory a činit příslušné kroky. Některé členské státy mají zavedené postupy, rozhodovací postupy a zajišťují tedy kontrolu přesnosti těch jejich systémů a rozhodnutí a jak tedy vyhovují těm pravidlům pro poskytování státní podpory. Jinde je to trochu slabší. Máte pravdu, po první analýze stavu situace, jak si tedy vedou ty systémy, tedy těch eh, eh, neomezených podpor, jsme zjistili, že asi 40% vlastně eh, neodpovídá těm pravidlům. A na druhou stranu víme, že třeba podpora pro lesnictví nebo podpora pro, při po zasažení nějakou, nějakou Eh, nějakým povětrnostním, nějakou, nějakou mm, katastrofou eh, a tak dále, že tam není potřeba se bát o ohrožení hospodářské soutěže. My se musíme eh, nebát tedy poukázat na priority a zabývat se věcmi důležitými. Méně intervencí z naší strany, co se týče méně významných kaus a na druhou stranu více pozornosti věnovat tomu, jak členské státy plní své povinnosti, jak eh, tedy eh, dodržují pravidla pro poskytování státní podpory. Jak eh, ověřit kvalitu výkonu Eh, orgánů hospodářské soutěže v jednotlivých členských státech. My jsme zavedli před několika lety síť těchto orgánů, myslím, že je velice dobrá, funguje dobře a je to veli, velice pěkná zkušenost, vzor i pro jiné oblasti evropské práce, eh, protože tady spolupracuje komise i se státními orgány a je jasné, že tady jde o kontrolu plnění Eh, pravidel, která vyplývají z smluv. Orgány hospodářské soutěže eh, činí rozhodnutí eh, podle článku 101 a 102 smlouvy a není eh, naším, eh, naším eh, úkolem nějakým způsobem ta rozhodnutí spochybňovat, ale je možné se proti ním ozvat buď před vnitrostátním soudem nebo před Evropským soudním dvorem. Takže jinak ta spolupráce takto funguje. Dále, sociální sítě. Já myslím, že už jsem toto odpověděl v rámci jiné otázky, kterou jste mi položila dřív. Eh, při jiné příležitosti. Eh, co se týče Google, tady provádíme vlastně odvětvovou eh, analýzu či odvětvové šetření. Sociální sítě to je velice dynamicky se rozvíjející odvětví. My prozatím nemáme žádnou kauzu týkající se těchto společenských sítí. Nevím, jestli v budoucnu k tomu dojde, pravděpodobně ano, ale neumím si představit, Eh, jaká sociální síť zahájí eh, nějaké, eh, nějakou žalobu nebo podá žalobu, co se týče porušování antitrustových pravidel. Prozatím se to nestalo, takže sledujeme situaci, monitorujeme. Nejedná se o, jenom o oblast antitrustovou, ale i o otázky ochrany důvěrnosti a ochrany spotřebitele a další úkoly, které máme na starosti, ale je to dynamický od, dynamické odvětví my se snažíme pochopit to odvětví, i když prozatím ještě se nic nešetří a nemyslím, že by se takový případ eh, objevil zítra. Prozatím jsem nedostal žádnou stížnost, nemusel jsem eh, kontrolovat žádnou specifickou činnost těchto eh, sociálních sítí, ale musíme situaci sledovat i pro případ, že jednoho dne tady nějaká stížnost přijde. Souhlasím s vámi, že je to důležitá věc a Není to jenom eh, tady eh, prostředek eh, pro hry nebo komunikaci s přáteli, je to také ekonomické odvětví, obrovský zdroj zisku, který i také napomáhá rozvoji tohoto odvětví. A co se týče odvětví platebních karet, Evropský soudní dvůr potvrdil ve svém rozsudku v případě Mastercard, my, kdy eh, teď v návaznosti na to se, eh, eh, šetři, se řeší i případ VISA. VISA Evropa společně s kolegou Michel Barnier hovoříme o nové generaci platebních systémů, různých karet a tak dále, mobilního, mobilního platebního systému. Právě dnes jsem se setkal s kolegou a s, s jeho spolupracovníky na toto téma a jak už jsem řekl, e, v konkrétním případě debetních a kreditních karet a vícestranných, vícestranných směných, e, směných poplatků, co se týče vízy a Mastercardu, asi nejlepším řešením zde bude regulace. Budu o tom hovořit s Michelem Barnierem, ale a nevím kdy, ale pravděpodobně přijdeme s nějakými iniciativami. E, pass. Děkuji, paní předsedkyně. Budu hovořit stručně, takže nebudete muset zasahovat do mého příspěvku. Měl bych tři otázky. Já myslím, že to je proveditelné. Nejprve k Dexi. Vy jste to zmiňoval a samozřejmě jste také zmiňoval, že budou ještě vydány další záchranné balíčky eh, pro kyperské, španělské banky a tak dále. A moje hlavní otázka je následující. Kdy bude jasné, že první restrukturalizace Dexie nebyla úspěšná a co se z toho můžeme naučit? Já doufám a předpokládám, že v rámci komise se touto otázkou zabýváte, že děláte nějakou analýzu nebo interní posouzení toho, co se nepodařilo a co, mu, co se z toho můžeme naučit do příště, tak abychom u dalších bank nepostupovali stejně, abychom se mohli z Dexy nějak poučit. Můžete se tedy vyjádřit, co jsme se naučili a jak na základě toho budete postupovat. Za druhé, modernizace státní podpory. Vy jste hovořil o těch eh, ekologických pokynech a z perspektivy zelených je to velice důležité. Vy jste samozřejmě říkal, že modernizace by měla směřovat vůči cílům Evropy 2020. Některé z nich jsou eh, klimatické, eh, energetické, energetické cíle a nás by zajímalo, jak ty ekologické pokyny budou vypadat, co v nich bude ohledně energetické efektivnosti a obnovitelných zdrojů energie. Tedy můžete se zmínit, jak budou vypadat ty pokyny a za třetí, to už také zaznělo, služby v obecném hospodářském zájmu. To se konkrétně týká nizozemská, ale slyšel jsem, že také eh, ve Francii je to otázka eh, aktuální a týká se to sociálního bydlení. My víme, že když hovoříme o výjimkách, je to dost omezeno výjimek z eh, státní podpory. Ale v Nizozemsku například eh, zaznamenáváme, a vy jistě ten případ znáte, protože to zaznělo několikrát v minulosti, tedy jde o to, že u řady domácností nemají vlastně žádnou alternativu. A to z důvodu pr- právních předpisů, které vypracovala komise a vláda. A já se tedy ptám, můžeme očekávat, že přijmete nějaký konstruktivní přístup u těch členských států, které mají obtíže s bydlením z důvodu té velice restriktivní definice. Například Až. Bude vytvořen, až vznikne nová nizozemská vláda a ta vás bude kontaktovat, abyste měli nějaký flexibilnější uh, přístup. Jak na to zareagujete? Bylo to stručné. Ano, já se také pokusím být stručný. Dexia ovšem není na minutu. Každopádně, co se nepodařilo? V čem byl problém? Abych to řekl stručně. U této skupiny byl problém v tom, že tato skupina měla velice nákladné financování pomocí kterého jsme usilovali o nepříliš nákladnou transformaci. To znamená příliš vysoké financování, které vedlo k neziskovým operacím. Nebylo to prostě ziskové v rámci té skupiny. To tak zestručněně. A co v této souvislosti děláme? Ten plán z roku 2010 nebyl správně prováděn, podmínky trhu nebyly tak příznivé, jak se to uvádělo v hypotéze z toho roku 2010, v tom rozhodnutí. A my jsme tedy museli přistoupit ke druhému kolu řešení otázky Dexie. BIL v Lucemburku e, tento případ byl vyřešet, vyřešen. Banka Belfius, tedy belgická e, pobočka, byla plně, nacionaliz- plně znárodněná belgickou vládou a v současné době prochází e, plánem restrukturalizace. A co ještě zbývá, je to, že Dexia, zbývá Dexia, eh, Credilokal a Holding. My na jedné straně jednáme s belgickou vládou o restrukturalizaci Belfiusu a na druhé straně jednáme s belgickou a francouzskou vládou o restrukturalizaci a do jisté míry rozpuštění zbývající skup- toho zbytku skupiny Dexie. Podnikli jsme několik významných kroků v rámci tohoto vyjednávání, ale zatím jsme ještě vyjednávání neukončili. Diskuze zatím ještě nemůže být ukončena, protože nemáme k dispozici nutné návrhy. A o těch návrzích rozhodují a nám zasílají vlastníci Dexie, což je Francie, Belgie. Zároveň mezi nimi probíhá velice komplikovaná diskuze o tom, jak rozdělit státní záruky, které by měly podpořit eh, zbytek skupiny Dexie. Je to tedy velice komplexní diskuze, která probíhá. Já doufám, že se pomalu blížíme ke konci, že nakonec bude přijato nové rozhodnutí, eh, které se bude týkat různých částí Dexie. Ale to nezávisí pouze na komisi. Zvláště to závisí na vlastnících a manažerech těch různých částí Dexie, skupiny Dexia. My se snažíme samozřejmě na pomoci, snažíme se rychle reagovat na to, co oni nám navrhují, ale já samozřejmě nemohu vymyslet, co se s Dexií stane. Závisím na tom, co je mi navrženo a řešení zatím ještě není k dispozici. Omlouvám se, omlouvám se, že přerušuji, ale já jsem nehovořil pouze o Dexii specificky, ale já se ptám, co jsme se naučili eh, co jsme se v rámci komise naučili z toho neúspěchu v souvislosti s jinými bankami. Já obecně bych řekl, že vykonáváme skvělou práci, pokud jde o restrukturalizaci bank. Ano. My v Evropě nemáme orgán, nemáme příslušný orgán k dispozici a my bychom jí měli jít nad rámec toho návrhu. V současné době projednáváme, vyjednáváme s radou a vzhledem k tomu, že nemáme příslušný orgán, už od eh, října 2008 musíme používat zvláštní rámec, který jsme si vytvořili. Vytvořili jsme ji na začátku krize s Lehman Brothers. Používáme tedy různé nástroje a snažíme se de facto jednat jako takovýto orgán. Ale není to jednoduché u Dexie, pokud já nedostanu konkrétně návrh těch, kteří jsou za to odpovědní, já nemohu rozhodovat. Já za ně nemůžu rozhodovat. A dokonce, i když máme takovéto závažné obtíže, se nám přesto podařilo přijmout rozhodnutí o plánu restrukturalizace. To se týkalo téměř 50 různých finančních institucí. V současné době hovoříme o restrukturalizaci celého řeckého bankovního sektoru, to je velice obtížné. Dále o restrukturalizaci většiny portugalského bankovního systému a také irského systému. Dále se to týká poloviny španělského bankovního systému a zítra nebo pozítří, nevím přesně, budeme řešit kyperský bankovní systém. A pravděpodobně se také budeme zabývat částí slovinského bankovního systému. Kromě toho se nám podařilo přijmout rozhodnutí, O bankovním sektoru to je známo už několik let. Jde o Lambdu a nám se podařilo rozhodnout ve všech případech, kromě jednoho rakouského případu a tak dále. Takže já jsem velice pišný na práci, kterou útvary komise odvádí v této souvislosti. Máme k dispozici pouze málo nástrojů a přesto se snažíme zabránit tomu, aby Evropští daňoví poplatníci platili ještě více za restrukturalizaci bankovního systému. Dále, pokud jde o ty ekologické pokyny, možná jsem na tu první otázku odpovídal poněkud dlouze, ale u pokynů se nám nepodařilo v přeskumu příliš postoupit vpřed. Možná, že během příští diskuze se k tomu budu moci vyjádřit podrobněji. Zatím jsme v začátcích. Nejsou to první pokyny tohoto typu, které přeskoumáváme, ale samozřejmě je velice důležité, jak se rozhodneme, pokud je o obnovitelné zdroje energie. My předpokládáme, že pokyny pro udělování státní podpory u energeticky intenzivních odvětví, tedy rozhodli jsme se, že to musí alespoň částečně být kompenzováno za ETS, co začne platit 1. ledna nadcházejícího roku. Souvisí to s únikem uhlíku. někdo mi zatím eh, carbon leakage. Nikdo mi zatím nedokázal, že to existuje nebo bude existovat, ale my jsme každopádně přijali dost přísné pokyny. Jsou přísné v tom, jak definují podmínky, které musí splnit eh, některá odvětví. Ty budou totiž, plnit, ty, ty budou totiž platit eh, více za energie, ale mohou být částečně kompenzovány příslušnými orgány. A k těmu sociálnímu bydlení pouze stručně. V novém rámci jsme potvrdili, že toto není oficiálně služba v obecném hospodářském zájmu. V Nizozemsku eh, z důvodu stížností byl eh, jeden velmi známý případ. Předchozí nizozemská vláda, a já neznám tu novou vládu, protože ještě ne, neexistuje, ale předchozí vláda po nás chtěla, konkrétně po mně, abych se stal ministrem eh, bydlení v Nizozemsku. A já jsem jim řekl, ne, já na tuto pozici nekandiduji. O tom se musíte rozhodnout vy. Děkuji, Dirk. Pane komisaři, vraťme se do vaší země. Vy jste hovořil o státní podpoře a bankovním odvětví A já se tím dostávám k banky. Měl bych jenom uh, takovou menší otázku. Jak jste byl zapojen jako komisař pro hospodářskou soutěž při uh, vytváření banky, což, jak jistě víte, je fůze sedmi regionálních bank? Musel jste se k tomu vyjadřovat, musel jste schvalovat vytvoření banky? A pokud ano, co přesně jste učinil v této souvislosti? To je vše. Děkuji. To je jednoduchá odpověď. Vůbec jsem se toho neúčastnil. Uh, right. Um, I now go to... Děkuji. A teď se dostaneme ke GUE. A bude to Nikolas nebo Jorgen? Nikolas, prosím. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Pane Almunion, pane komisaři, hovořili jsme o státní pomoci. Vy jste zmiňoval země, které se potýkají s obtížemi, abychom to řekli eufemicky. Já bych chtěl zmínit jednu velice vážnou věc, a to, jak změnit to, co se teď odehrává. Například eh, loděnice v Skaramangasu v Řecku. V minulosti dostali státní pomoc. A eh, kvůli této státní pomoci komise nepovolila aby tyto loděnice nadále stavěly lodě jiné než vojenské, jiná než vojenská pravidla. Jiné zakázky tam zkrátka nejsou. Takže ty loděnice se dostaly co do provozu do slepé uličky. Pracuje se tam jeden den v týdnu, tedy ti lidé, kteří tam pracují. Už šest měsíců nikdo nedostal výplatu a zrovna onehda, protože jsou tak rozčileni, eh, vtrhli na Ministerstvo národní obrany a teď jsou v ulicích a demonstrují. Já jsem se vás na to v minulosti ptal, vy jste řekl, že vám to je hrozně líto, ale eh, pokud eh, z Řecka nedojde k navrácení těchto nelegálních forem státní pomoci, tak s tím přece nikdo nic nemůže udělat. Momentálně je tam obrovská nezaměstnanost a hrozná zloba a hrozná zlost, hrozný vztek. Vy jste sice komisař, ale taky jste španělský politik. Já vám přece nebudu říkat o tom, jaká nezaměstnanost panuje ve Španělsku a jak jsou lidé naštvaní tam. Je vůbec možné, abyste zachoval tvář, když tvrdíte, že Řecko musí vrátit státní pomoc? No ono, obecně za to asi máte pravdu, ale to je přece zákon džungle v těchto podmínkách skutečně očekáte, že Řecko vrátí státní pomoc? Trváte na tom? Budete na tom trvat i do budoucna? Nebo je nějaká možnost, že eh, by se toto rozhodnutí zvrátilo? Vy jste měl, pokud vím, schůzku s ministrem rozvoje eh, z Řecka Eh, existuje možnost, že tento zákaz eh, bude zrušen, takže bude snad možné nastartovat růst a nová pracovní místa v tomto sektoru, ta, abychom tak unikli z té smyčky, ve které se nacházíme. Já bych zkrátka rád věděl, co si o tom všem myslíte. Děkuji vám. Eh, děkuji vám. Ano, s tímto případem jsem se v minulosti již několikrát setkal. Pokud si dobře vzpomínám, bylo to rozhodnutí přijaté proto, aby eh, tyto loděnice mohly stavět vojenská plavidla, nikoli v plavidla civilní. Je to podmínka, není to tedy účel, ale je to podmínka, která se týká i jiných případů v jiných zemích, například u nás ve Španělsku takové jednopodobné rozhodnutí také padlo. A pokud jde o provedení tohoto rozhodnutí, faktem je, že podmínky u vás jsou momentálně velmi obtížné, ovšem já ty obtíže nevyřeším eh, tím, že někde na veřejnosti řeknu, že nebudu hledět na provedení nějakého rozhodnutí. To zkrátka není způsob, jakým způsobem se, jak, jakým se řeší problémy, ať už to je v Řecku nebo kdekoliv jinde. Děkuji. Mám tady ještě tři uh, žadatele o slovo. Astrid, Elisa a Ramon. Uh, Astrid. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, pane komisaři. I já mám otázku týkající se Dexie. My jsme uh, hovořili o různých uh, tématech, slyšeli jsme některé dobré zprávy, Od roku 2011 se Dexia víceméně rozkládala, nyní oznámila eh, odprodej eh, své lucemburské eh, pobočky, což je nejstarší lucemburská banka a nyní z 90% bude, bude patřit Kataru a z 10% lucemburské vládě. Ten odprodej je za 730 milionů to, co Katar zaplatil, ta suma byla poněkud kritizována, ale vy jste eh, to schválil, řekl jste, nebo odsouhlasil jste, že to není nějak eh, tedy velmi nízká cena. Já s tím ale přesto mám určité problémy, protože eh, francouzská a belgická část Dexie potřebují refinancování a zdá se, že v první polovině tohoto roku Uh, utrpěli ztrátu miliardy euro. 27. Eh. září stále souhlasil s prodloužením, a to do 31. ledna 2013, tedy souhlasil jste s prodloužením té dodatečné eh, té záruky 55 milionů eur pro Francii, Belgii, Lucembursko. Bude to určeno na Eh, udělení, na eh, ukončení této skupiny. Lucemburská vláda stále ale ještě musí pokračovat v této činnosti, bude se účastnit eh, této záruky, bude přispívat k, té, k těm 55 miliardám ve výši 3 pokud se nepodaří vyřešit e, tento problém, dojde k, k krachu, pokud pan Juncker bude muset e, platit z rozpočtu státu, který už tak má deficit, což je podle mne neodpovědné. A je zde ještě další problém, který zazněl, a sice jde o to, jakým způsobem by se Eurostat zabýval touto otázkou, zda by eh, přispíval k této činnosti. Protože pokud se Eurostat bude, pokud Eurostat bude toto považovat za státní výdaj, v tom případě Belgie, Francie a Lucembursko budou mít problém. budou mít problém eh, splnit potom ty nerozpočtové aspekty. Jak nahlížíte na tento problém? My jsme totiž měli pocit, že v rámci té eh, lucemburské pobočky se podaří ten problém vyřešit už 27. září, předtím, než bude dokončen celkově prodej. Vy jste prodloužil tu e, záruku v 50, ve výši 55 miliard. Já nejsem generální ředitel Dexie. Rozhodnutí přijímají příslušné osoby v e, Dexii, případně členské státy, které jsou zároveň akcionáři a také ty členské státy, které poskytují záruky, státní záruky. Nicméně já nejsem tato odpovědná osoba. Co tedy komise podniká? Komise za požití těchto nástrojů nejprve analyzovala eh, prodej BIL, ve výši 90%, nebo nevím přesně, kolik, eh, kolik to bylo procent. My jsme se na to podívali a řekli jsme, proti tomuto nemáme námitek z hlediska státní podpory. My jsme se na to zaměřovali pouze z hlediska státní podpory, to byla moje odpovědnost a já jsem potom sdělil příslušným osobám, že z mého hlediska s tím nemám problém. Nicméně u, té, u zbytku diskuze za to já nejsem odpovědný. A ty záruky. Do chvíle, kdy budou přijaty plány restrukturalizace, u té uh, části Dexie a také postupného rozpuštění zbytku Dexie, tedy do té doby, než bude přijato toto rozhodnutí, Belgie, Francie a Lucembursko se dohodli na tom, že poskytnou státní záruky. A my máme odpovědnost, naší odpovědností je povolit tento typ státní záruky. Vzhledem k tomu, že se nám ještě nepodařilo dosáhnout konečného rozhodnutí o e, restrukturalizaci Dexie, já nejsem zase tak neodpovědný. Nejsem zase tak neodpovědný, když e, řeknu, že mezi tím vám umožníme poskytnout e, státní záruky. Jsou to časově omezené záruky. Samozřejmě to není věc, kterou bych si zvolil já. Já už před nějakou dobou bych si raději zvolil dosažení té konečné dohody, ale to není na mě. Já čekám na předložení návrhů, čekám na to, až mi předloží jednotlivé plány a poté na ně budeme reagovat. Ta dočasná státní záruka, která byla eh, prodložena, jak jste říkala, do ledna, po dohodě mezi Belgií, Francií a Lucemburskem, přesto, že Lucembursko už není akcionářem ve skupině Dexie, tedy Lucembursko se i nadále účastní určitém, eh, určitým procentem, 3 nebo 4 procenta to jsou. Největší část, 60 eh, náleží Belgii, potom menší část má Francie a úplně nejmenší Lucembursko. Není to eh, dohoda, kterou by vytvořila komise ani kterou by schvalovala komise. Je to dohoda těch tří států. Právě ty tři státy, tři vlády se na tomto dohodly, dohodly se na tom rozdělení procentním a prozatím je tedy situace taková. Já samozřejmě eh, nechci, aby můj známý eh, lucemberský ministerský předseda se dostal ke krachu. Neřeknu mu, že vy jste nebyl schopen vytvořit definitivní res- plán restrukturalizace a z toho důvodu se takto stane. Ne. Je to situace, která nemůže příliš dlouho trvat, protože mimo jiné, jak říkáte vy, dochází ke ztrátám a bude nutné to rekapitulo- rekapitu- rekapitalizovat. K tomu samozřejmě musí e, přispívat daňoví poplatníci a já doufám, že v nadcházejících měsících se nám podaří tuto situaci vyřešit. A nakonec, pokud je o to, jak postupuje Eurostat, já v minulosti jsem byl odpovědný za tento typ otázek, ale už se tím nezabývám. Teď to má na starosti pan Šemeta, který se zabývá daněmi, cly a jeho odpovědností jsou také vztahy s Eurostatem. Já nemůžu v této souvislosti nic změnit. Děkuji. Pleading innocence there. Um... to je takové to prohlášení o nevinnosti. Elisa, prosím. Elisa, prosím. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Pane komisaři, měla bych tři otázky. Jednak postupy, které v tomto klimatu krize jsou stále násilnější, například praktiky ze sítí distribuce potravin a jiných sítí, a to nejenom na národní úrovni, to se děje i na úrovni evropské, prosím, a kompletně to likviduje jakoukoliv konkurenci od malých producentů nahoru, protože to znamená velmi tvrdé platební podmínky, velmi nízké ceny, a v podstatě to představuje zneužití dominantní pozice na trhu. Já si myslím, že jediný způsob, jak toto eliminovat, je nějakým zásahem ze strany Evropského úřadu pro konkurenceschopnost. Budete něco činit v rámci sítě pro konkurenci, abyste s tím něco udělali? To je tedy první věc. Druhá věc se týká, druhá otázka se týká regionální pomoci. Vy jste řekl, že je potřeba dosáhnout rovnováhy a to je velice důležité. Nicméně v této fázi, když hovoříme o Evropě ve střednědobém Eh, ve střednědobém eh, horizontu, přičemž máme k dispozici všechny zprávy jako 4 plus 1 předsednictví a tak dále, je ten pravý čas k tomu, abychom začali diskutovat o možné fiskální spolupráci. A to alespoň pokud jde o rozptyl sazeb mezi jednotlivými členskými státy. Momentálně tady máme v podstatě naprosto neřízenou konkurenci, dochází k fiskálnímu dumpingu, a e, k regulačním arbitrážím. To je druhá věc. A třetí téma, které chci zmínit, se netýká tak úplně DEXy, ale spíše nového rámce, ke kterému se posouváme. My se posouváme k bankovní unii, včetně dohledového orgánu pro evropské banky. Ovšem ta rekapitalizační fáze pro tyto banky a možné řešení jejich obtížné situace stále žádný evropský rámec nemá. Což znamená, že vytvoříme jednoho regulátora, ale rekapitalizaci a řešení necháváme vlastně na národních orgánech k tomu pravomocných. A podle mého názoru to znamená, že e, zase jenom plítváme penězi daňových poplatníků přičemž eh, kapacita jednat se v členských státech dost značně liší. Chci se zeptat, za jakých podmínek si dovedete představit nějaký evropský stabilizační mechanismus a jeho dopad na eh, prostředí konkurence v Evropě. A nakonec eh, dojde snad k tomu, že by komise rezignovala a stala se nějakým takovým bankovním dohledovým orgánem? Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Pokud jde o distribuční sektor, máte pravdu. Nebudu popírat, že může docházet k případům, kdyby byla potřeba intervence na evropské úrovni v daném průmyslovém sektoru. Ovšem, my jsme zatím na takový případ nenarazili. Možná v rámci nové pracovní skupiny která získává vstupy z případů řešených na úrovni jednotlivých členských států v rámci evropských sítí. Třeba dojde k tomu, že se nějaká iniciativa objeví. Já to nechci vylučovat, ovšem zatím iniciativa na evropské úrovni být nemusí, existovat nemusí, kromě eh, případů kdy se jedná například o eh, obalové materiály potravin a podobné podružnosti. Ovšem pokud jde o postupy hlavních aktérů v tomto průmyslovém sektoru. Zde jsme zatím vždy spoléhali na postupy národních, národních úřadů, národních agentur. Fiskální dumping. To je téma velice důležité, ovšem smlouva uvádí to, a respektive je to tedy interpretace soudního dvora, je, že diskriminace v rámci hranic jednotlivých států je proti pravidlům státní pomoci. A my už jsme mnohokrát intervenovali právě pomocí státní pomoci e, za účelem E, zastavení diskriminace nějakého selektivního výběru, selektivního přístupu v jednotlivých členských státech. Samozřejmě rozdíly na úrovni daní mezi jednotlivými členskými státy máme. Ovšem nelze je řešit pomocí nástrojů státní pomoci. Je to potřeba řešit legislativně. Bohužel, daňová legislativa podléhá v radě jednohlasnosti. A to je poměrně veliká překážka. V mnoha případech, kdy dochází k distorcím na vnitřním trhu, nemůžeme stejně dělat nic, protože nám to legislativa neumožňuje vlastně nám neumožňuje likvidovat tento typ diskriminace. Na to by musela být legislativní nějaká rezoluce, kterou je opět potřeba schválit jednohlasně. Eh, pakliže by to někdo chtěl měnit eh, změnou smlouvy, upřímně řečeno, já bych byl spíš proti. Eh, já si myslím, že jediný způsob by byl reformovat smlouvu a to radikálním způsobem. Nakonec, riziko nerovnováhy. Pakliže se e, rychle vydáme na cestu k jednomu dohle, do, dohlížecímu orgánu, aniž bychom měli jeden regulační orgán, pak systém společných záruk vkladů a e, systém společný, společného řešení problému e, bude muset také být posílen. Pakliže tyto tři systémy budou postupovat každý jinou rychlostí, budou následovat distorce, budou následovat další problémy a budou následovat pravděpodobně problémy větší, než jaké máme momentálně. Myšlenka bankovní unie je sama o sobě hrozně hezká. A e, já upřímně řečeno na toto nemám moc názor, jak to bude, jak to bude do budoucna. Každopádně komise momentálně funguje de facto Eh, jako jakýsi takovýto rozhodčí program, eh, rozhodčí orgán, který používá eh, systém prodlužování, poskytování finanční pomoci, který funguje tak, jak funguje. Například v případě Dexie bychom my postupovali asi jinak, ovšem na papíře my nejsme takovýto rozhodčí orgán, proto rozhodovat nemůžeme, rozhodovat za nás musí jiní. Děkuji a Eh, další řečník, prosím. Bienvenido al Parlamento. Děkuji, pane komisaři. Vítám vás také v Evropském parlamentu. Několik uh, rychlých otázek. 5. Eh, října v novinách El País jsme se dočetli, že banka de Santander, PVV a ještě další budou představovat největší součásti uh, Eh, španělských problematických bank. Eh, co si myslíte že špa- o tom, že španělská banka je největším akcionářem těchto zkrachovalých bank? Eh, dále slyšeli jsme o záchraně španělských bank. Mezi podmínkami pro toto bylo odprodání akciových podílů v těch zachráněných bankách a tento odprodej měl být proveden předtím, než Eh, tedy přišly peníze na záchranu těchto bank. Jak se k tomu postavíte ještě v návaznosti na eh, banky a to, co řekl eh, kolega Abing? Máme a co říkáte k tomu, že několik malých spořitelen eh, bylo přinuceno k likvidaci a byly odprodány eh, španělským větším bankám eh, a byla provedena fúze, takže vznikla velká banka, která se nemohla nechat padnout byl zde nějaký dřívější plán na znárodnění a konečně včera jsem šel na fotbal, eh, kde mm, hrál Madrid a Barcelona a Real Madrid koupil uh, Cristiano uh, Rinalda za 90 milion, milionů a Eh, ty peníze si půjčili od, ka, od Kasa eh, Matry, což je součást eh, banky je splatí ten klub tuto půjčku a nebo to na to platí daňoví poplatníci za tuto nekalou soutěž na hřišti? Dobře, nejprve, nejprve odpovím na tu poslední otázku, ta je nejzajímavější, jsem fotbalový fanoušek. Já bych rád zjistil, jak Bayern Munich zaplatil za Fernandeze, který přišel z Haiti. Z Haiti. Ale mimo to, že jsem eh, se nechystal přezít eh, funkci ministra pro bydlení v Nizozemsku, také eh, nebudu, ne, se nestanu ředitelem banky Španělska ani se neujmu vedení Real Madridu anebo Barcelon, barcelonského klubu. Tolik vůbec i k těm ostatním otázkám týkajícím se eh, eh, Bank of Spain. Eh, zdá se špatné, že některé španělské banky mají akcionáře nebo že zkrachovalé španělské banky byly převedeny pod španělskou banku a že ta byla zachráněna, nevím. Odprodej průmyslových akcí ze strany bank, které potom byly rest, předmětem restrukturalizace eh, ve Španělsku, byl tam memorandum o porozumění. Ano, toto spadá pode mě. Tady hovoříme o plánech na restrukturalizaci finančních institucí ve Španělsku, eh, které potřebovaly kapitál, ale nebyly schopny jej získat na trhu a proto potřebovali injekci eh, tedy veřejného kapitálu pomocí eh, mechanismu, který byl zakotven v memorandu o porozumění. To znamená, šlo o úvěr eh, přes facilitu, přes FAOB, FAOP potom vstoupil do kapitalové struktury těch bankovních institucí, které si nedokázaly sehnat kapitál jinde. Eh, mimo nastavení nezbytných předběžných podmínek pro přijetí veřejných prostředků pomocí mechanismu eh, memoranda o opatření, eh, o porozumění a pomocí plánu na restrukturalizaci, které se projednávají. Ta projednávání ještě nebyla uzavřena, ta ještě probíhají. Během plánu na restrukturalizaci takže BFA, eh, Nová kasa Galicia a eh, Bank of Valencia. To jsou čtyři banky, které ze strany eh, FROP jsou nyní zestátňovány. Jestli jsou nějaké, nějaké nějaké akcie na, tedy v účtech těchto bank, to je potřeba ještě proskoumat. A co se týče restrukturalizace, to bude všechno, eh, až to bude projednáno, zveřejněno, ale ta projednávání ještě tvrdí. Co se týče banky, eh, odpověď panu Ebinkovi, to nemá nic co dělat se mnou. Toto eh, rozhodnutí učinili španělské orgány a já jsem panu Eppingovi eh, poměrně stručně odpověděl anglicky, ale teď, když mluvím španělsky, mohu, eh, mohu eh, mluvit trošku podrobněji. FROB tady upsal akcie na, akcie na doručitele, ale tam nebyl splněn tam nebyl splněn práh, který zavdává povinnost oznámení. podle, eh, ses, podle, podle takové soustavy, když jste se dostali po 2% eh, aktiv eh, vážených na riziko, tak prozatím nebyl prezentován žádný plán pro banku banky. Až tento plán bude prezentován, tak nám bude předložen ke schválení a k debatě nadcházejících týdnech, to je v rámci memoranda o porozumění. A co se týče toho fotbalu, je mi líto, že jsem eh, neměl takové štěstí jako vy, že, že bych býval ten zápas viděl. Eh, eh, viděl, to by musel být výborné, ale můj tým včera nehrál. Děkuji vám a děkuji také za odpovědi na veškeré dotazy. Chcete ještě něco doplnit, protože máme ještě chviličku? Ne? Dobře, v tom případě mohu říci, že naše eh, zasedání je uzavřeno. Zítra ráno jsme v PHS 3.50 eh, eh, a potom odpoledne se budeme se budeme stěhovat zase sem, protože dopoledne bude v tomto sále se konat jiné velké zasedání. Uvidíme se zítra. Děkuji.